colleagues, um... Vážení kolegové, vítejte na prvním zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Výboru LIBE. Vítám tady především naše nové kolegy poslance. Navrhuji schválit program jednání. Nejdříve tady mám ještě procedurální eh, připomínku od paní Intvel. Sofie, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že teď vystupuji jménem všech svých nizozemských kolegů a možná i kolegů z jiných států, když vás požádám, zda by bylo možné na začátku dnešního zasedání si připomenout oběti sestřeleného letounu z minulého týdne, protože příští příležitost, která se nám nabízí, je až v září na plenárním zasedání, což si myslím, že není vhodné. Za druhé bych chtěla do zápisu říci, že jsem nepříjemně překvapena, pokud to mám říci, pokud jde o v podstatě nulové vyjádření evropských institucí k tomuto incidentu, včetně Evropského parlamentu. Ani na webové stránce Evropského parlamentu se neobjevuje žádná informace. Já bych předpokládala, že předseda hned další den svolá konference předsedů k projednání záležitosti a že nebude čekat do září. Samozřejmě, že předseda vede parlament, je ve své funkci, je to na něm, ale myslím si, že náš výbor by měl vyslat správný signál v této věci. Pan předseda, děkuji Sofie, že si na to poukázala chci eh, vysvětlit především novým poslancům, že plenární zasedání má tu výhodu, že je největším zasedáním, ale Možná by bylo vhodné zařadit eh, tuto záležitost eh, na náš eh, dnešní program a že bychom dnes minutou ticha mohli uctít oběti této tragédie. very much. Děkuji vám. And thank you for raising the point, Sophie. A děkuji, že jsi se o tom, Sofie, zmínila. Colleagues, um, welcome to... Vážení kolegové, vítejte na prvním zasedání výboru LIBE. Bohužel je to takto eh, na závěr eh, po plenárním zasedání poslední týden, eh, kdy se tady scházíme a máme program velice nabitý. Nejprve se dovolím tedy na úvod eh, oznámení předsedy, ještě vysvětlím některé záležitosti pro nové kolegy. Když jsem byl tady poprvé v tomto výboru, tak mi nikdo nic nevysvětlil a eh, pro starší poslance to možná bude zbytečné opakování, přesto eh, kvůli novým kolegům to uvedu. Na začátku každého zasedání proběhnou oznámení předsedy, kdy se řeší různé logistické a jiné záležitosti. Dnes máte na svých místech k dispozici takový základní balíček. Když jsem ho sám dostal před lety, tak jsem si ho nepřečetl, což nebyl dobrý postup, takže doporučuji, abyste se s ním obeznámili, zejména noví poslanci, anebo i starší poslanci, kteří zde dříve pracovali, ale působili v jiném výboru. My jsme výbor, kde eh, řešíme uh, Eh, celou řadu různých témat v rámci spolurozhodování a tento balíček eh, základních informací nám zpracoval náš sekretariát a myslím si, že jsou to informace velice užitečné. Najdete tam celou řadu různých záležitostí. My ovšem zároveň v tomto výboru dobře víme, že projednáváme nejrůznější témata, z nichž mnoha vyžadují i něco navíc eh, že třeba si mm, často zmapovat rozsáhlá témata. To mapování situace bude probíhat teď až do e, podzimu a e, v rámci toho mapování našich odborností chceme zmapovat, na co se který poslanec e, soustředí, takže budeme rádi, když nám dáte vědět, eh, o co se především zajímáte. Zpracujeme tedy eh, takové časové zmapování jednak veškeré legislativy, kterou projednáváme v této oblasti nebo budeme zakrátko projednávat, budou tam veškerá stanoviska, usnesení a tak dále, chronologicky eh, seřazená chceme navázat na předchozí práci kolegů, kteří dříve pracovali v tomto výboru a myslím si, že tedy je užitečné pro nás, pro všechny, mít takovou představu o tom, jaká práce již odvedena byla a výsledek eh, tohoto mapování bude k dispozici online eh, od eh, října. Označujeme to tedy slovem mapování a pod tímto slovem mapping to najdete také na našich webových stránkách. V mezidobí bych vás poprosil, abyste se seznámili s tímto uvítacím balíčkem. Další inovací je to, že chceme dělat eh, taková eh, tematické briefingy pro poslance, především nové poslance, k ochraně údajů a k dalším eh, tématům, která jsou velice složitá. Samozřejmě záleží na tom, zda budou o tuto věc mít kolegové poslanci zájem, ale sezvali bychom zástupce sekretariátu, starší poslance, odborníky a mohli bychom udělat takovéto eh, tematické semináře, briefingy, abyste mohli eh, se potom pustit do vlastní práce. Soustředili bychom se na policejní, justiční spolupráci, ochranu údajů. Takovou mám pro tuto chvíli představu. Takže to je eh, třetí věc, o které jsem se chtěl zmínit na úvod dnešního zasedání další bod, pokud tedy dovolíte, že bychom už postoupili dále podle pořadu jednání. V 10.30 tady přivítáme mezi námi dva ministry zastupující italské předsednictví. Nejprve se ovšem podíváme na eh, souhrný rozpočet Evropské unie. Máme tady nového kolegu poslance, pana Tomáše Zdechovského, který krátce představí stanovisko k souhrnému rozpočtu. Nicméně nejprve předám slovo zástupci Evropské komise a poté se vyslechneme pana zpravodaje a následně se mohou do diskuze přihlásit poslanci. Nejprve tedy Evropská komise Joe Moran, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že dáváte slovo Evropské komisi. Já vám chci nejprve poblahopřát k vašemu jmenování eh, do funkce předsedy výboru LIBE. My z DG pro záležitosti vnitra a spravedlnost se těšíme na spolupráci jak s vámi, tak se všemi dalšími vašimi kolegy v příštích letech. Chci také poděkovat eh, či poblahopřát panu Zdechovskému, eh, ke jmenování zpravodaje pro problematiku rozpočtu Eh, pro rok 2015 ve vašem výboru. Přeji mu hodně štěstí v této velice důležité práci. A na závěr chci eh, tady přivítat eh, také některé staré známé tváře po evropských volbách, takže vítám vás všechny a vítám samozřejmě i nové poslance. Teď, když se konkrétně podíváme na návrh souhrného rozpočtu pro rok 2015, na začátku chci uvést několik obecných věcí, zejména to, jak jsme zpracovávali náš návrh v komisi. Tak eh, zaprvé eh, Víceletý finanční rámec VFR byl schválen v roce 2014 a poskytuje velice dobrý základ eh, pro rozpočty až do roku 2020. Chci tedy zdůraznit, že závazky, které žádá komise ve svém návrhu pro rok 2015 pro fondy a programy, kterým se věnuje váš výbor, přesně odpovídají těm částkám, které jsou uvedeny ve VFR. Žádost o e, platby byla tedy návazně na to velice přesně vypočtěna a předpokládá dostatečnou částku pro zahájení programů a fondů, včetně předfinancování a zahrnuje také uzavření současných programů. Pokud jde o decentralizované agentury, což je velice důležité právě v naší tematické oblasti, protože představují způsob, jakým realizujeme práci v této oblasti, tak tady je ta míra eh, příspěvku z rozpočtu EU a eh, financování eh, pracovníků založeno na rozhodnutí z roku 2014, respektive 2013, července 2013 pro roky 2014 až 20. Komise eh, při zpracovávání rozpočtu na příští rok vzala samozřejmě v potaz také výstupy z dohodovacího řízení k rozpočtu pro tento rok. Například Europol dostal dva, dvě nová pracovní místa v rámci dohodovacího řízení a tato dvě místa zůstávají v agentuře i nadále. V roce 2015 eh, chceme pokračovat eh, v politice započítávání předchozích eh, přebytků z roku 2013. V roce 2015 příspěv, to půjde, se bude jednat především o příspěvky pro agentury. Návrh rozpočtu obsahuje pouze nové přidělené eh, částky. Kromě toho chci říci, že v souladu s rámcovým finančním nařízením pro agentury má komise zapovinnost sankcionovat agentury, které nevyužily plně prostředky, které jim byly dány k dispozici pro loňský rok. Na základě tohoto posouzení sankce byly uplatněny v následující podobě 2 snížení pro nevyužití eh, závazků která přesahovala 5 to se týká EASO, Evropského podpůrného úřadu. Také šlo o sankce, které eh, byly vydány za nevyužití více než 5 rozpočtu a to se týká agentury EU LISA. Na závěr svého stručného vystoupení chci zmínit eh, některá čísla pro rok 2015 a srovnat je s letošním rokem. Domnívám se, že výsledek je eh, více než pozitivní. V roce 2015 v návrhu rozpočtu pro fond azylu a integrace, to je nový fond pro oblast vnitra, kde počítáme eh, také s fondem pro uprchlíky. Tam došlo k navýšení o více než 3 v závazcích a 140 v oblasti plateb. V roce 2015, pokud jde o vnitřní bezpečnost, Fond pro vnitřní bezpečnost a pokud jde o Fond pro vnější hranice, tak tam dochází k nárůstu od téměř 3 v závazcích a o téměř 22 u plateb. Obě tato navýšení jsou podle mého názoru do, dosti vysoká a umožní nám dostat všem smluvním závazkům tady správně zazněla kritika parlamentu v loňském roce a také v roce 2013, že jsme nevyčlenili dostatek prostředků na platby, abychom uhradili závazky, které již vznikly vůči těmto fondům. Takže je tam to 140% navýšení v jedné oblasti a 22% navýšení u toho druhého fondu. Podobně v návrhu rozpočtu u programu Justice, kde jde o dokončení předchozích programů pro drogovou prevenci z předchozích let. Tam dochází k navýšení o téměř 5 závazků a téměř 24 v oblasti pladeb. Teď, když se podíváme na agentury, celkově, tak celkový příspěvek pro šest decentralizovaných agentur v oblasti záležitostí vnitra pro rok 2015 představuje navýšení o více než 10 ve srovnání s rokem 2014. To je značné navýšení, především pro dvě agentury, pro Europol, tam je nárůst o 13 a pro EULISA, která odpovídá za systémy SIS a VIS, to jsou tedy informační systémy, a tam je ten nárůst 22 pak jsou tam i další tři decentralizované agentury v oblasti spravedlnosti. Tam je drobný nárůst eh, zhruba o 1%, o něco málo více než 1% oproti roku 2014. Já doufám, že tento obecný přehled vám lépe umožní posoudit návrh Evropské komise a usnadní vám diskuzi ve vašem výboru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď už předávám slovo panu zpravodaje Stechovskému, prosím. Vážený pane předsedo, vážení členové našeho výboru, vážení představitelé Evropské komise, chtěl jsem poděkovat ještě jednou za tento návrh. Při posuzování návrhu Evropské komise jsem vycházel z dopisu z března tohoto roku, který zaslal tento výbor Evropské komisi, kde sdělil některé své připomínky. Z našeho pohledu nebo z mého pohledu je velmi důležité, pokud se navýší částky pro Europol, Frontex a EULISA, to znamená pro externí agentury, které mají v souvislosti s nejnovějšími událostmi ve světě uh, vlastně reflektovat i to dění a zaměření se Evropské unie více na vnitřní bezpečnost. Podle mě jsou důležité ehm, důležité opravdu kroky Evropské komise, která se snaží právě, aby částky na tyto agentury se postupně zvyšovaly. To přispěje k větší bezpečnosti občanů Evropské unie. Dále bych chtěl připomenout, že existují tady termíny, které je potřeba, kde je potřeba a, mm, sdělit své, své návrhy a připomínky. To znamená, že 27. srpna ve 12 hodin je deadline pro pro eh, připomínky ke zprávě, která vám bude nebo byla předložena. 1. nebo 2. Eh, září potom bude, eh, bude shadow meeting a 3. srpna by mělo být hlasování. To je za mě v tuhle tu chvíli všechno. Thank you very much. I think, um... Děkuji. Je to 27. srpna ten termín pro pozměňovací návrhy. To tedy potvrzuji. Děkuji za toto vystoupení, za vaše první vystoupení jakožto nového poslance v našem výboru. A teď otevírám tedy diskuzi pro všechny poslance. Nejprve pan Čezek. Ježek, pan Ježek, pardon. Well, thank you, Mr. yeah. Mr. Chairman. I, I wanted to speak as a... Děkuji. Já chci vystoupit jako stínový zpravodaj za ALDE, pokud k tomu máme teď prostor. Mr. Chairman, dear colleagues. Pane předsedo, vážení kolegové, ALDE může podpořit toto stanovisko, které tady bylo představeno, včetně navržených priorit. Chceme poděkovat eh, panu zpravodaji za zpracování vyváženého stanoviska. V současné době eh, více než eh, kdy jindy je třeba, abychom zajistili rozpočtovou disciplínu, ale přitom dali k dispozici dostatečné financování pro agentury, aby mohly řádně fungovat a naplnit úkoly, které mají dány. Alde tedy eh, ráda, že bylo navýšeno eh, navýšen rozpočet pro Frontex. Budeme také eh, dbát na efektivní využívání prostředků touto agenturou. Souhlasíme se pravodajem, že tento text chce navýšit personál této agentury proto, aby mohla řádně fungovat. Zároveň chce také zdůraznit, že je zásadní zajistit dostatečné zdroje pro další orgány, které působí v rámci tzv. Mediterranean Task Force. Pokud jde o Evropský podporný úřad pro otázky azylu, tak tady máme určité obavy, pokud jde o navržený rozpočet a bylo bychom rádi, kdyby rozpočet byl navýšen. Nepřejeme se navýšit celkový rozpočet eh, u této agentury. Eh, Spíše by nám šlo o to, že by se v některých položkách rozpočet snížil a jinde navýšil. Například v dopisu, který byl Eh, zaslán ještě během předchozího mandátu, lebe žádalo o udůvodnění pro navýšení rozpočtu pro EU LISA, což jsou rozsáhlé informační systémy, které automaticky nemusí podle našeho názoru znamenat zásadní navýšení rozpočtu. Chtěli bychom tedy požádat dnes Evropskou komisi, aby nám vysvětlila, proč je potřeba takto rozsáhlé navýšení rozpočtu v této oblasti. A pokud jde o dodržování zákona, tak tady myslím, že bychom měli jít příkladem. V rozsudku z Dubna Evropský soudní důr uvedl, že směrnice o uchovávání údajů je neplatná a my se domníváme, že veškeré právní důsledky tohoto soudního rozhodnutí zatím nebyly plně posouzeny. A tak se eh, chci obrátit na komisi, požádat o vysvětlení, zda došlo k nějakému pokroku nebo nějakým krokům, iniciativám, pokud jde o, eh, o naše fondy v naší kompetentní eh, oblasti a chci se zeptat, zda komise nějakým způsobem upraví eh, své iniciativy v této oblasti v návaznosti na zrušení této směrnice. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Diaz Demera. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit také k rozpočtu pro eh, agentury a vyjádřil bych se kriticky, protože Nejde o to vynakládat více peněz, ale vynakládat je lépe a lépe provádět, a to zdůrazňuji to slovo provádět rozpočet, který je k dispozici. A vyjádřím se konkrétně k Europolu. Rozpočet pro rok 2014 je 88,6 milionů eur zatímco pro rok 2015 je pr- přes 92 milionů eur, je to tedy na je to zhruba 12% eh, nárůst prostředků. Navýšení rozpočtu pro Europol je směřováno především do dvou oblastí. Jednak eh, na operační eh, a výpočetní systémy a na EC3, tedy to středisko pro boj s kyberkriminalitou, ale ve skutečnosti k čemu dochází eh, oblasti personálu. Víte, že existuje eh, mezi institucionální dohoda, která stanoví cíl snížit o 5 počet pracovníků eh, ve 32 agenturách Unie během příštích pěti let. To je politika, kterou eh, navrhly instituce a dochází tedy i k eh, k navýšení, velice lehkému navýšení o dvě a následně také čtyři pracovní místa v rámci eh, Europolu. Je to tedy celkově šest pracovních míst, eh, což si myslím, že Europolu nemůže umožnit eh, naplnit veškeré úkoly, které tato agentura plnit má. Myslím si, že tady dochází k velké diskrepanci. Teď, co žádá Europol? Europol se nepřeje navýšení eh, rozpočtu nad rámec eh, toho, co navrhuje komise, ale žádá dostatečné personální zajištění v podobě dočasných pracovních míst. Eh, chce dalších 19 dočasných pracovních míst to znamená, že chce vlastně navýšit eh, svůj rozpočet, zejména pro eh, to, aby navýšili počet eh, pracovních míst. Já naprosto podporuji naše stanovisko, ale předložím také jeden pozměňovací návrh v tom slova smyslu, že tato pracovní místa skutečně musí být místa dočasná. A na závěr chci říci, pane předsedo, že tady je ještě jedna nesrovnalost, eh, pokud jde o komisi. Pokud chceme eh, zajistit dobré fungování agentur, a tady bych eh, poukázal na původní návrh sloučit Europor a CEPOL, tak tady komise píše, že pokud by došlo pokud by došlo eh, ke sloučení agentur, tak do roku 2020 bychom mohli uspořit na 17 milionů eur. Ale teď najednou, když se upustilo od té eh, fůze, tak tady dochází k navýšení eh, v řádu 12%. Takže já myslím, že je potřeba provést skutečně jasnou analýzu a nejenom toho navýšení rozpočtu, ale že je potřeba vidět, eh, na co přesně eh, budou peníze směřovat. Jinak Tomáši chci říci, že budeme váš, vaše stanovisko podporovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Diaz Demera. Další řečník. Děkuji milí konekové, pan Miller. Začnu tím, že poblahopřeji panu Zdechovskému za skvělou práci, kterou odvedl v takto těsném časovém rámci. Obecně jsem spokojen s tímto stanoviskem, který opravdu je výsledkem analýzy návrhu komise na ten rozpočet na rok 2015, eh, ale mám tady konkrétně určité obavy. Ve třetím odstavci, který se soustředuje na nedostatečné zdroje pro EASO, Tady jsem přesvědčen, že ve světle nedávných událostí bychom měli vše naformulovat silněji. Asilový balíček, který byl přijat v roce 2013, musí být implementován, prováděn a to se váže s dodatečnými úkoly pro tuto agenturu. Není um, přijatelné eh, takto utvářet rozpočet té agentury, která bude středobodem naší pozornosti a já předložím novou formulaci tohoto odstavce. Kromě toho bych eh, jen chtěl eh, poznamenat, že socialisté a demokraté, když se hovoří o záhlaví 18, tak tam, když se hovoří více zdrojí, musí být vyhrazeny na um, Eh, návraty asilantů než na integraci a tady to není správné, tady bychom měli mít rovnováhu a já se tím budu zabývat. A odstavec 5 a 6. Tam v zásadě jsem toho názoru, že výbor Libe by neměl vítat navyšování eh, rozpočtu eh, v oblastech, kde ještě nedošlo k uzavření vyjednávání. Například nařízení o Europolu ještě nebylo přijato, takže další navyšování rozpočtu Europolu zatím není odůvodněné neodůvodnitelné. Kromě toho bychom měli být opatrnější, když hovoříme o podpoře toho systému e, inteligentního řízení hranic, toho systému entry-exit. On je poměrně kontroverzní, takže proto já to tam naformuluji opatrněji v tém mm, svém pozměci návrhu. Ale podporuji zpravodaje, jsem obecně rád a těším se na další zasedání stínových zpravodajů. A v neposlední řadě bych rád e, si vyžádal podporu na pilotní projekt, který byl e, předložen založen s jediným cílem lépe využít synergii národních strategií, strategií evropskou, například strategie v oblasti lidských práv, regionální politika, e, přeškolování, šíření nejlepší praxe a e, odbourávání e, segregace dětí Romů azylantů a e, lepší integrace Romů. Pokud chce Evropa být Evropou pro všechny a zároveň podpořit hospodářský růst, pracovní místa, to by mělo být prioritou pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji, Petře. A poslední paní Verže. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu zpravodaji. Já budu rychlá, protože jsem zatím neviděla podrobně dostatečně tyto záležitosti. Mám špatný dojem z hlediska vyrovnanosti tohoto rozpočtu mezi otázkami bezpečnosti a otázkami justice, lidských práv a práv občanů. Rozpočty, které jsou eh, nejlépe dotovány, jsou rozpočty, které se zabývají bezpečností. Já bych je definovala jako bezpečnostní rozpočty. Takže tady není vyváženost mezi bezpečností a lidskými právy. Je to Frontex, potom dále otázka asilového a migračního úřadu. Nejsem spokojena způsobem, jaký tento fond byl vyrovnán v rámci nového rozpočtového programování. Je tady mnoho věcí, které zůstávají na úrovni členských států. Ti, kteří zde již pracovali v tomto výboru, by se měli snažit, aby se zlepšily eh, poměry eh, členských států, zvláště co se týče dramat v Středomoří. Udělám návrh našemu zpravodaji, a velmi napjatě očekávám setkání stínových zpravodajů. To jsem velice rád, když slyším, jak se všichni těší na další zasedání stínových zpravodajů. To vždy je velice slibná záležitost. Chce se ještě komise vyjádřit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se stručně zareagovat. Celá řada velice zajímavých záležitostí zde byla zmíněna. Eh, z těch eh, příspěvků jsem si vše poznamenal. Co se týče eh, problematiky Frontex a EASO, dvě záležitosti. Za prvé, částky, které jsou v návrhu rozpočtu na příští rok Eh, zapsány a které jsou eh, vyžadovány agenturami. My jsme plně přijali návrhy agentur, ale zároveň důležitá věc. Rozpočet není něco, co by bylo vysetřáno do kamene. Musí to být nástroj flexibilní, jak sami víte, protože vy se tím vlastně zabýváte den co den, tím přizpůsobováním rozpočtu. Pokud dojde ke změně okolností, což se e, stává, je vždy možnost ten rozpočet přizpůsobit, zejména e, v oblasti Středozemního moře, kde právě je aktivita jak EASO, tak Frontexu největší. Druhá záležitost, e, můj generální ředitel, pan Hüte, dnes odpoledne bude hostem tohoto výboru a tam tam bude hovořit o té task force pro středozemí a tam si můžete probrat podrobnosti v této záležitosti přímo s ním. Jeden argument, který zde zazněl a já jsem si toho velice e, cenil, když jsem to slyšel, je, že e, není nutné vždy pouze rozpočet navyšovat. Jde o to, jak bude racionálně využit. A to já plně podporuji. Měli bychom se podívat pod lupou na každou oblast, e, kde jde o závazky, výdaje a podívat se na to, jak můžeme se stejným dosáhnout víc. Ano, jsem chápu, že je pro vás tématem úroveň zaměstnanosti pracovní místa v rámci každé agentury, že je to něco, co vás zajímá. Je tendence snižovat pracovní místa podobně jako ostatně ve všech evropských institucích. Tam je ten závazek snížit pracovní místa o 5 v nejbližší budoucnosti a tam to musí být naplněno. Nicméně v rámci každé agentury je vždy nějaký manevrovací prostor, i když někdy bývá poměrně malý. A poslední věc z mé strany, tam bych eh, reagoval na eh, to, co zde zaznělo k EU LISA a to, jak byl významně navýšen rozpočet této agentury. A to je z důvodu upgradeu aktualizace informačního systému pro, vízy, pro víza, ke kterému musí dojít v příštím roce a tam se bude jednat o eh, velice významné mm, přepracování těch informačních systémů a na to jsou potřeba ty konkrétní prostředky. Předseda, děkuji. Ještě se kolegům zmíním, že se navrhuje takové um, dlouhé období pro podměňování uh, po podávání pozměnící návrhů, to bude středa 27. srpen a bohužel e, požádám vás, milí kolegové, abyste předkládali tyto návrhy v angličtině. Je to opravdu um, Není to tedy ideální, ale jinak by se to nestihlo přeložit do tohoto termínu. Pokud by někdo chtěl vznést námitku, tak prosím, ale doufám, že se to takto povede. A ještě bych se rád zmínil, že tady máme pana Deprej v sále, který je nikoli pouze předchozím vedoucím předsedou tohoto výboru, ale rovněž zpravodajem pro rozpočty. Rozpočty je něco, co nás velice zajímá. My se snažíme eh, sledovat činnost těchto agentur. To je vlastně takový krevní oběh eh, evropských institucí, tyto agentury. Děkujeme, že se zabýváte eh, touto problematikou a určitě tady můj vážený kolega bude souhlasit, pokud poslanci toto takto pečlivě zpracovávají, tak je to vždy ku prospěchu všech. A ještě eh, předchozí náš předseda, pan Aguilar, není zde, ale přestože zde není, bych mu rád poděkoval i na absenciám za vše, co udělal pro nás výbor. Máme tady ale ještě dva jiné bývalé předsedy, kterým děkuji už osobně nevím, zda eh, všichni pochopili. Máme zde dva bývalé předsedy výboru Libe, které jsem nahradil já. A já, když jsem začal toto zasedání zahájit, tak zde nebyli. A pak ještě mám dva, dvě sdělení. Máme zde technický problém s dánštinou. Pokud zde máme dánské poslance, kolegy, tak bych jim rád sdělil, že mohou sice hovořit dánsky, ale bohužel dánštinu ve sluchácích neuslyší. Uh, Máme zde ehm, jednu ehm, jednoho představitele z Dánska, Tady to je pro nové kolegy. Jde nám o to, že by každý měl mít tlumočení, máte na to nárok, ale někdy bohužel může dojít k této politování hodné situaci, když eh, tlumočení k dispozici není, takže jsem povinen vám to oznámit. Má ještě někdo něco? Paní Veržie, chcete se ujmout slova ještě k této záležitosti? No, monsieur le président. Dokladá se pozměňovacích návrhů, pane předsedo. Pokud jsem to dobře pochopila, tak bychom měli předložit pozměňovací návrhy pouze v angličtině do 27. srpna. Je to více než měsíc, pokud to dobře počítám. Dobře, je to období prázdnin. Ale my jsme se snažili, i když jsme byli zablokováni velmi krátkými lhutami v minulosti, snažili jsme se vyhnout se této nemožnosti eh, pracovat v mateřštině. Chápeme to, pokud je tady krátká lhůta, pokud je to skutečně eh, datum, eh, které je velmi těsné a pak se to musí předkládat v angličtině. To všichni chápali. Ale vzhledem k tomu, že máme nyní mnoho mladých poslanců, myslím si, že je v našem zájmu, abychom neměli tyto špatné zvyky a aby se vše rozjelo při respektování jazykové plurality. It's, um, ano. Máme flexibilitu, můžeme se rozhodnout pro 13. pokud si výbor takto přeje, abychom to zorganizovali. Pokud, to jsem myslel tím, pokud by byly nějaké námitky. Takže to zřejmě zazněla námitka, takže eh, dohodneme se na eh, 13. srpnu. Eh, poledne, 12 hodin v poledne, 13. Je to vždy tedy, to je znovu pro nové kolegy eh, připomínka, je to vždy ve 12 hodin v poledne, bude to tedy 13. srpna ty pozměňovací návrhy a pak se bude hlasovat toho 3. září. Um, tady ještě jedno vysvětlení novým kolegům. To, že máme takový náskok, tak to je vlastně dobrá věc. Chcete se k tomu, Ana, vyjádřit? Je to k této záležitosti? Ne? Takže já si dovolím nejdříve skončit. Máme tady eh, italské ministry, kteří se mají dostavit v 10.30. Ano, je to hm, organizační záležitost nebo obecná věc? Aha, dobrá. Tack så mycket Claude. Vi började ju mötet med en tråkig historia om... My jsme začali toto zasedání zmínkou o tragické události sestřelení letadla. Ráda bych ale rovněž připomněla, že jsou to tři roky, co 69 e, Norů bylo e, zavražděno na ostrově Utoja a pak ještě další desítky e, v, přímo v Oslu. Myslím si, že i to je něco, co si musíme připomenout. Šlo o Eh, útok na mládež, která chtěla něco v životě změnit, chtěla změnit něco eh, na politické aréně. Takže pouze připomínám, že je to přesně, jsou to přesně tři roky. Sana, that's noted. Děkuji, ano. A nyní krátká přestávka. Čekáme na představitele italského předsednictví. Nevzdalujte se příliš, milí kolegové, držte se nám na blízku a brzy budeme pokračovat.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 Colleagues, please take your seats. Vážení kolegové, usaďte se prosím. colleagues, we're going to begin the meeting. Vážení kolegové, znovu zahájíme naše zasedání. Nejprve jedna technická poznámka, ještě než přistoupíme k italskému předsednictví. Ještě se to týká předchozí diskuze o rozpočtu. Pozměňovací, eh, teda pardon, ten termín pro pozměňovací návrh je skutečně 27. Eh, srpna, takže to potvrzuji, je to v souladu s pravidly, takže 27. Pardon, srpna. srpna no? A teď už tedy k italskému předsednictví je velkou ctí, že tady mohu přivítat eh, dva ministry zastupující italské předsednictví, pana Alfana a pana Orlanda. Já jsem měl možnost a velkou čest zastupovat Evropský parlament při neformálním zasedání Rady pro záležitosti vnitra a spravedlnost. A ještě než předám slovo oběma ministrům, chtěl bych říct, že to bylo zasedání nesmírně dobře eh, zorganizované, které se soustředilo na eh, naše priority, na odbornou skupinu pro Středomoří, na strategické pokyny, na ochranu údajů, na EPO, Evropský úřad veřejného žalobce. V podstatě to byl seznam priorit našeho výboru, to, co se tam projednávalo. A I my se eh, soustředíme na tato témata, včetně přesídlení, eh, na otázky, které souvisejí eh, se Sýrií a tak dále. Chci tedy říci, že toto zasedání rady bylo mimořádně dobře zorganizované a dnes vyslechneme pány ministry a následně budeme mít možnost položit své dotazy. Nejprve předám slovo panu Alfanovi na 10 minut a po něm vystoupí ministr spravedlnosti, pan Orlando, rovněž eh, na 10 minut. Pak budou mít slovo koordinátoři, ti budou mít tedy možnost položit své dotazy v prvním kole. Pokud koordinátoři dodrží eh, svůj čas, tak bude Eh, dostatek času na to, aby se mohli zeptat i další kolegové poslanci. Teď tedy předám slovo panu Alfanovi, ministrovi vnitra. Maximálně prosím na 10 minut. Pokud dodržíte řečnickou lhoutu, budete mít také dostatek času zareagovat na dotazy poslanců. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Já jsem vám velice vděčný, eh, pane předsedo, za to, že jste nám poskytl tuto možnost, abychom se dnes setkali. Děkuji vám za to, že jste se účastnil našeho neformálního setkání v Miláně. Je to pro mě velká čest a privilegium, že se mohu dnes s vámi setkat, zvláště v tomto sále, který byl věnován velkému italskému Evropanovi, který hájil evropské hodnoty a pomáhal při sjednocování Evropy. Za několik týdnů eh, budeme vzpomínat 60. výročí jeho úmrtí. Víme, že budu zahajovat toto pololetí italského předsednictví a to v období, které je dosti choulostivé. Máme nový parlament, eh, bude se volit komise, budeme mít eh, nové složení komise, která by měla fungovat velmi dobře. Jsou tady dva předpoklady, které jsou velmi důležité pro budoucí období. Především si musíme uvědomit, že toto období musí být věnováno posilování evropského práva a evropského sjednocení. Myslím si, že budoucnost bude záviset na výsledcích sjednocování Evropské unie. A téma, které se týká eh, svobod a práv, je velmi důležité z tohoto hlediska. Váš výbor rozhoduje částečně o osudu Evropské unie v této oblasti. Vězte, že jsem vám plně k službám. Jsem ochoten plně spolupracovat s Evropským parlamentem, protože úloha Evropského parlamentu je velmi důležitá, zvláště v oblasti spolurozhodování, nejenom z hlediska výsledků spolurozhodování, ale zvláště z hlediska politického významu Evropského parlamentu v této choulostivé době. Cílem Evropské, eh, italského předsednictví v ob, oblasti eh, vnitra bude spolupracovat a nastolit velmi úzká pouta s Evropským parlamentem, pokračovat v iniciativách, které byly již zahájeny a rozvíjet nové směry, tak aby bylo možné navázat na předchozí předsednictví a také připravit právo, eh, práci budoucích předsednictví. V současnosti hlavní otázka je otázka přistěhovalectví. Domnívám se, že v tomto historickém okamžiku Evropská unie musí hledat řešení pro tuto otázku a my navrhujeme celou řadu evropských aktivit v této oblasti. A proto jsme se rozhodli věnovat této tematice zasedání eh, neformální rady v Milánu. Co se týče cílů, které se týkají eh, středozemní task force a eh, aktivit, které jsou naléhavé, Musíme si uvědomit, že musíme konat nyní tak, aby byly výsledky hmatatelné a také připravit dlouhodobé aktivity tak, abychom mohli působit na příčiny eh, nezákonného přistěhovalectví. Připomínám, že mm, středozemní task force byla rozhodnuta mm, v říjnu po tragédii v Lampeduze, eh, kde zemřelo 300 lidí. A v tomto okamžiku bylo zahájeno toto počínání v rámci tedy eh, Task Force pro středozemní oblast. Jsme si vědomi významu těchto eh, činností. Musíme také bojovat proti obchodování s lidmi. E, musíme bojovat proti ponižujícím situacím a také na ochranu e, nezletilých, e, kteří nejsou provázeni dospělými. A také musíme podporovat oběti obchodování s lidmi. Musíme se zamýšlet nad správnými postupy a především zajistit prevenci, zvláště v oblasti nezvěstných osob. Doufám, že Evropský parlament a Rada budou spolupracovat a řešit tyto výzvy. A budou se zamýšlet také nad problémy, které souvisejí s vnějšími hranicemi Evropské unie. Co se týče hranic, v této oblasti je důležité říci, že v historii nikdy nedošlo k unii států eh, nebo konfederaci států, které by zrušily vnitřní hranice, tak jak jsme to učinili my v rámci Schengenu a které by nehájily vnější hranice. Jakmile jsme zrušili vnitřní hranice, tak jsme se zavázali vůči našim evropským občanům, že přijmeme opatření, která zajistí ochranu vnějších hranic. A proto předsednictví má v úmyslu přijmout řadu opatření, která by měla být prioritně přijímána. Přijmeme konkrétní opatření tak, abychom uplatnili eh, to, co je rozhodnuto Task Force Středomoří. Musíme posílit Frontex, hlediska zaměstnanců a finančních zdrojů, tak, aby tato agentura mohla sehrávat významnější úlohu v středozemní oblasti a aby bylo možné také podporovat eh, její aktivity. Jakmile mluvíme o hranicích, ne máme na mysli pouze hranice v středomorské oblasti, jsme si vědomi toho, že se objevují velmi důležité otázky, zvláště na východní hranici Evropské unie. Hodláme používat všechny existující nástroje, abychom podporovali členské státy v jejich ochraně námořních hranic, ale zároveň budeme podporovat rozvíjení prostředků eh, na podporu legálního zákonného přistěhovalectví. A to je velmi důležitý strategický faktor, který předkládám vašemu výboru, to je faktor, o které jsme diskutovali v Milánu. Musíme rozvíjet silnější spolupráci mezi vnitřními a vnějšími politikami Evropské unie. My se domníváme, že by bylo užitečné zorganizovat zasedání Rady vnitra mm, za přítomnosti ministrů vnitra. Měli bychom hovořit o inteligentním dohledu a zprávě hranic, o vízové politice. Dále bychom měli hovořit o směrnici, která se týká vstupu občanů třetích států, kteří budou studovat anebo provádět výzkum. Dále musíme také řešit vzájemné uznávání z hlediska mezinárodní ochrany. Naším Cílem je zdokonalit společný systém v asilové oblasti. To jsou témata, která zapadají do naší hlavní strategie. Dalším pilířem naší politiky je otázka bezpečnosti. Myslím si, že všichni jsou si vědomi toho, že bezpečnost je zásadně důležitá, tak jako právo na svobodu vlády eh, Evropské unie mají za úkol ochránit svoje občany. Proto musíme revidovat vnitřní bezpečnost v Evropské unii a italské předsednictví se bude zásadně zabývat touto revizí. Musíme zajistit základní práva, zároveň musíme řešit problémy vnitřní bezpečnosti, včetně vztahu k třetím zemím. Máme tedy mnoho úkolů Přáli bychom si uzavřít revizi této strategie návrhem rady, který by padl do konce roku 2014. Europol by nám měl pomoci pokročit v této oblasti. A co se týče priorit, uvědomujeme si, že je zde riziko pronikání nelegálních ekonomik. To je prioritní téma, kterým se budeme zabývat v rámci boje proti zločinným organizacím, které se snaží pronikat eh, na veřejné trhy. Dále budeme podporovat boj proti korupci a posílíme boj proti terorismu. Jedná se o antiteroristickou strategii, která platí pro celou Evropskou unii a budeme sledovat také e, trajektorie osamělých e, teroristů. Chceme se také inspirovat e, novým legislativním rámcem, který potírá celou řadu zločinných aktů, zvláště Eh, zločinů z nenávisti. Co se týče mm, bezpečnosti počítačových systémů a kyberkriminality, budeme vycházet eh, z výsledku Milánské rady, budeme se zabývat eh, civilní obranou a chceme rozvíjet téma prevence v otázkách přírodních katastrof. To je také otázka, kterou jsme projednávali s ministry vnitra a s dalšími kolegy. Zvláště se chceme soustředit na tyto hlavní problémy. Jsem vám plně k dispozici, ochoten odpovědět na vaše otázky. Myslím si, že budeme mít velmi intenzivní pracovní období a jsme si vědomi naší velké odpovědnosti sázím na vstřícný vztah s Evropským parlamentem. Budeme tak rozvíjet efektivněji ještě naší úlohu, tak aby z Evropy se stal bezpečnější kontinent. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení a děkuji také za dodržení řečnické doby. Bez dalšího zdržování předám slovo panu Orlandovi, ministrovi spravedlnosti, aby doplnil svůj náhled na italské priority. Prosím. Grazie anche per il contributo che ha voluto dare al vertice. Děkuji, pane předsedo Moraes. Děkuji také za váš příspěvek na milánském neformálním zasedání. Děkuji za vaše pozvání a zdravím všechny poslance tohoto výboru. Především bych chtěl popřát mnoho úspěchů vaši, vašemu výboru, který se ustavil. Čeká nás velmi důležité legislativní období pro Evropu během kterého bychom měli revidovat evropské politiky a splnit očekávání našich občanů. Evropské předsednictví Pardon, italské předsednictví zahájilo toto nové pololetí a chtěl bych navázat na to, co řekl můj kolega a říci, že hodláme rozvíjet spolupráci mezi Radou a Evropským parlamentem v odpovídajícím odvětví. Během tohoto pololetí, které nás očekává, Budeme mít formální zasedání, ale také neformální zasedání rady, kde budeme moci rozvíjet všechny tyto vztahy. Co se týče spravedlnosti, základních práv a rozdílů, které existují mezi různými tradicemi a právními řády členských států, tak bychom si přáli být aktivní v eh, otázkách občanskoprávní spolupráce, v otázkách boje proti počítačové kriminalitě, eh, podporovat soudní spolupráci. O tom všem jsme již hovořili během předchozího neformálního zasedání rady. Pro nás je velmi důležité mít eh, informace a nastolit důvěru mezi jednotlivými odvětvími. To je velmi důležitý bod naší politiky. Rada přijala celou řadu hlavních směrů v oblasti bezpečnosti a justice. A při příležitosti neformální rady, která se konala v Miláně a při té příležitosti bych poděkoval našemu předsedovi za to, že se jí účastnil. Při té příležitosti jsme zahájili naši legislativní práci a také e, spolupráci obecně. Hodláme spolupracovat s výborem v této oblasti. Budeme rozvíjet tři hlavní témata. Procesní záruky, dále Lisabonská smlouva požaduje, abychom posílili práva jak obžalovaných, tak obětí. Dále musíme nacházet nástroje, abychom urychlili soudní řízení. Dále se budeme zabývat uznáváním eh, judikátů v soudní oblasti, zvláště z hlediska otázek konfiskace a infiltrace zločinných eh, organizací. A také budeme umožňovat národním vnitrostátním soudcům, aby používali sofistikovanější nástroje. Konstatoval jsem, že několik členských států uznává velmi silné propojení mezi pokrokem, ke kterému dochází z hlediska uznávání práva a nutností zajišťovat lepší informace, tak, aby bylo možné rozvinout důvěru mezi podniky a justicí. Pravidla jsou důležitá, ale je také mm, důležité, aby zde byla nastolena důvěra mezi jednotlivými zeměmi a také v rámci jednotlivých problematik. musí probíhat výměny mezi jednotlivými vnitrostátními soudními orgány a dále snažit se urychlit soudní řízení. Mám v úmyslu v budoucnosti se setkat členy komise, tak abychom mohli naplnit jednotlivé iniciativy. A nyní bych si dovolil konkrétně hovořit o programu italského předsednictví v tom odvětví, které vás zajímá. A následně budu ochoten eh, a budu odpovídat na vaše otázky. Především se jedná o to, abychom lépe využívali nástroje soudní spolupráce, tak jak to požadovala Evropská rada aby zde bylo větší propojení mezi eh, soudy a vnitrem, aby jsme podpořili růst, abychom zamezili pronikání mm, organizovaných eh, zločinných organizací. Dále musíme řešit také otázku členů a občanů třetích států. Musíme bojovat proti závažným eh, zločinům, proti terorismu, proti obchodování s lidmi a chránit základní práva. Zvláště musíme zajištit ochranu osobních dat. A v tomto smyslu hodláme rozvíjet velkou spolupráci s vaším výborem. Víte, že Rada se snaží již určitou dobu definovat nový legislativní rámec ochrany osobních dat. Italské předsednictví se zavazuje, že bude působit v tomto ohledu v této oblasti. A doufáme, že se nám podaří nastolit pravidla pro ochranu osobních dat, v rámci obecného nařízení a také v rámci směrnice, která se bude týkat eh, soudních eh, procesních eh, aspektů. Dále se budeme snažit zajistit koordinaci mezi jednotlivými nástroji, abychom měli maximální ochranu a abychom přijímali efektivní rozhodnutí je důležité vytvořit eh, legislativní rámec pro výměnu informací s třetími státy. Musíme se snažit zabránit závažným trestním činům. Zvláště by bylo vhodné mít pevný rámec na ochranu občanů, včetně ochrany občanů třetích států. Přijetí Eh, nařízení v této oblasti v rámci prvního čtení je velmi naléhavým úkolem, neboť by to umožnilo, aby Rada dospěla k politické dohodě. My jsme se spojili s panem Albrechtem, který je zpravodajem a místopředsedou vaší, vašeho výboru a shodli jsme se na hlavních eh, směrech. Proto, abychom zajistili právní ochranu ochranu zpracovávaných dat a přitom zajistili eh, základní svobody, zvláště eh, v počítačové oblasti. Je to velmi složité téma a měli bychom samozřejmě vycházet z judikátů soudního dvora v této oblasti. A nyní v trestní oblasti jsme si stanovili Eh, velkou prioritu, která se eh, týká Evropského úřadu veřejného žalobce. Doufejme, že se nám podaří pokročit v této otázce a že se vybavíme opravdu účinným nástrojem Evropského úřadu veřejného žalobce, který nám umožní jednat účinným způsobem proti závažným trestným činům na evropském území. Tento rámec by měl být jasným vodítkem pro naše aktivity a také by měl zajistit lepší ochranu práv občanů. V Miláně jsme zahájili úvahy ohledně e, opatření v oblasti vyšetřování a myslím si, že tam zazněly některé zajímavé myšlenky, které by nám měly umožnit snížit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Dále se domnívám, že by bylo vhodné najít konzistentní propojení mezi jednotlivými legislativními iniciativami, které eh, probíhají. Dále bychom se měli zabývat ochranou finančních eh, práv a také reformou Eurojustu v souvislosti s prací eh, ohledně Evropského úřadu veřejného žalobce. Jsou zde mm, styčné body, je tady velké propojení mezi eh, prostorem společné justice a vytvořením Evropského úřadu veřejného žalobce. Jsme přesvědčeni, že v rámci evropské integrace institut Evropského úřadu veřejného žalobce bude lépe odpovídat očekávání našich občanů. Především bychom měli zajistit, aby tento úřad přinášel skutečnou přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Měli bychom se eh, vyhnout do zdvojování aktivit. A co se týče ochrany obviněných osob, zde si přejeme rozvíjet dialog s Evropským parlamentem, zvláště z hlediska ochrany práv nezletilých. Chtěli bychom také pracovat na otázce prezumpce neviny. Co se týče velkých forem závažné eh, trestné činnosti, jako obchodování s lidmi nebo organizovaná trestná činnost. Zde bychom rádi udržovali dialog eh, s evropskými institucemi a také s občanskými organizacemi. Chceme reagovat na tuto výzvu. Zločinné organizace by měly být zbaveny všech prostředků, které vyplývají z jejich eh, zločinných aktivit. A s tímto cílem chceme podporovat diskusi ohledně problematiky vzájemného uznávání v souvislosti s eh, konfiskací, která by byla rozhodnuta soudem. Máme v úmyslu zorganizovat eh, v září v Syrakuzách eh, setkání na toto téma. Doufáme, že budeme moci také využít příspěvku vašeho výboru. Vytvoření Evropského úřadu veřejného žalobce eh, předpokládá rozvinutí celé řady nástrojů eh, spolupráce v občanskoprávní a trestní oblasti. Chtěli bychom co nejlépe eh, využívat také evropské sítě spolupráce mezi soudními orgány. Dále hodláme organizovat různé, eh, různá setkání na konkrétní témata a chceme vést dialog také s Ruskou federací. Forma tohoto dialogu bude ještě upřesněna. Na závěr bych řekl, že italské předsednictví si je vědomo výzev, které má před sebou a které musí řešit tak, aby mohlo splnit očekávání občanů aby bylo možné bojovat proti organizované trestné činnosti a proti podvodům. Doufáme, že budeme moci pokračovat ve spolupráci s Evropským parlamentem a že budeme moci realizovat tyto cíle ve prospěch Evropské unie. Dostali jsme jakýsi signál v tomto duchu na neformální radě v Miláně, kde jsme Eh, dospěli také k dohodě ohledně certifikace matrik. Myslím si, že budeme i nadále eh, posilovat spolupráci mezi organizacemi, které se dotýkají života našich občanů. Doufáme, že se nám podaří rozvinout také naše vztahy s občany kteří, které by se opíraly o princip vzájemného uznávání. Je velmi důležité informovat také eh, občany o kontaktních místech a o propojení, které mohou mít s našimi orgány. Jinak jsem plně k vaší dispozici na zodpovězení otázek. Děkuji, Andreo. Není to jenom při této příležitosti, že si eh, tolikrát zmínil Evropský parlament, stejně tomu tak bylo na zasedání, neformálním zasedání rady, kdy si uvedl, že parlament má zásadní legislativní a politickou roli, zejména pokud jde o ochranu údajů a eh, tento balíček, takže to tady zaznělo také dnes eh, tady a myslím, že my všichni poslanci jsme si toho vědomi, ale jsme velice rádi, že to eh, slyšíme mm, i eh, z tvých úst. Samozřejmě, že pokud jde o oblázku středozemního moře, tak tady je Itálie v popředí velice exponovaným státem, to je zjevné. Mám teď tady dlouhý seznam kolegů poslanců, kteří si přejí vystoupit, položit dotaz ehm, Máme tady řade, řadu nových poslanců, takže pro ně uvedu, že pokud chcete hovořit, eh, eh, zamávejte na mě eh, svou cedulkou se jménem nebo kontaktujte sekretariát a sdělte mu, že si přejete být zařazeni na seznam řečníků. Začneme tím, že předám slovo koordinátorům a pak případně poslancům. Všechny chci ovšem požádat, aby byli maximálně struční pokud také můžete uvést, na jakého ministra se obracíte, kterému z nich adresujete svůj dotaz, jestli to bude lepší, aby se pak mohly dotazy rozdělit a spíš vás poprosím, aby se formulovali dotazy a abyste nevystupovali čistě s komentáři či vlastními projevy. Nejprve Monika Holmajer. Srdečné díky, pane předsedo. Já se skutečně omezím na otázky a nebudu tedy předkládat nějaké připomínky nebo líčit jiné situace, což budeme moci pak dělat, až budeme mít zasedání výboru. Já bych se chtěla obrátit na pana Alfána. Itálie stejně jako ostatní státy Středomoří čilí velké migrační vlně, ale také eh, z těch eh, východoevropských eh, zemí se zvyšuje tlak. Není to tedy omezeno pouze na středomořské, středomorskou oblast. Jak se domníváte, může italské předsednictví přispět k řešení, ale ne pouze krátkodobému řešení těchto problémů. Eh, jak to udělat, aby se tato řešení neomezila pouze na ad hoc nouzová řešení? Jak to učinit, aby mm, se rozvíjela spolupráce, aby se přijala také opatření v oblasti humanitární pomoci, tak, aby se strukturoval celý tento celek? Eh, v jakém smyslu myslíte si, italské předsednictví může zde vytvořit určitý rámec, a společně s parlamentem a s výborem diskutovat o tomto rámci. Za druhé, vy jste hovořil o spolupráci i v oblasti Frontexu, hovořil jste také o budování Frontexu. Jaká přání nebo jaká opatření jsou nezbytná podle vás v oblasti Frontexu? Teď bez ohledu na to, kterých členských států se to týká, kde je nutné tedy zesílit pomoc a podporu. A za druhé, vy jste hovořil také o tématu terorismu. Jaký druh iniciativ připravuje italské předsednictví v této souvislosti? Víte, že jsme konfrontováni se situací ISIS a musíme konstatovat, že jsme nově konfrontováni také s těmi zahraničními bojovníky. Jaké akce tady plánujete? Pak ještě na pana ministra Orlanda otázka k EPO. Jakým způsobem se rozdělí kompetence? Já bych se vás zeptala následovně. Já mám pocit, že Evropský úřad veřejného žalobce je velmi rudimentární z hlediska kompetence. A co se týče závažné trestné činnosti, myslím si, že eh, tady bude mm, dosti malá kompetence. Co se týče Eurojust, eh, tady si musíme uvědomit, že pokud tady nebudou další finanční prostředky, jakým způsobem chcete vybavit tuto spolupráci mezi vnitrostátními eh, těmito orgány a jak zajistit finanční neutralitu. To je relativně obtížné. Ráda bych se tedy dozvěděla něco v této souvislosti ohledně tedy EPPO. A další otázka. Víte, že existuje nový eh, judikát eh, Evropského soudu ohledně mm, archivování dat jakoby do zásoby, jakým způsobem eh, tady chcete zajistit konzistentní přístup z hlediska členských států. Thank you, Monika. Děkuji, Moniko. Tak teď se zdá, že se přihlásili všichni poslanci výboru eh, o slovu Možná jsem vás neměl tolik povzbuzovat, eh, abyste se zúčastnili diskuze, protože teď se nám řečnický seznam strojnásobil. Tudíž je důležité, abyste skutečně byli maximálně struční, aby někteří nebyli zklamáni, že na ně nedojde eh, řada a aby navíc ministři měli možnost na vaše dotazy zareagovat. Takže prosím, buďte skutečně struční. Nejprve tedy koordinátoři, pak ministři budou reagovat a následně následně ostatní poslanci moci položit dotaz. Takže uvidíme, zda se to zařadí, zadaří. A teď koordinátor za socialisty, prosím. Ich will auch die... Děkuji. Já rovněž přejdu přímo k otázkám. Nejdříve pár dotazů na pana ministra Alfáno. Záležitost migrační politiky. A já se táži, jak konkrétně chceme zajistit, aby pokud někdo musí prchat ze své, ze své vlasti, jako například ze Sýrie, jak se ten člověk opravdu může dostat do Evropy a požádat si o azyl, když na druhé straně neustále hovoříme o posilování eh, ostrahy hranic. Samozřejmě, že musíme strážit hranice. Samozřejmě, že je třeba, aby Frontex eh, byl lépe vybaven. Ale jak chcete na druhé straně zajistit, že ti, kteří oprávněně prchají, budou mít možnost si podat tu žádost o azyl? E, I tam pokud se jim vůbec podaří eh, dospět do nějaké bezpečné země, například s pomocí převaděče, protože si nedokážou jinak poradit, anebo nevědí, jak se toho jinak eh, zmocnit té příležitosti. A druhá věc, tlak na hranice ve Středomoří. V souvislosti s tím máme i otázku legální migrace. Ne všichni jsou klasickými um, žadateli o azyl, případně potenciálními kandidáty pro azyl. Jak chceme otevřít hranice těm, kteří by případně měli zájem přijet do Evropy legálně. Jak si to představujete? Měli bychom mít kvóty, měli bychom mít kontaktní místa, jak to vypadá z celoevropského pohledu? Ty malé krůčky, jako například Evropská modrá karta, případně směrnice o sezónních pracovnicích rozhodně nejsou přiměřené nástroje, které by byly hodné jména evropské přistěhovalecké politiky. A pak ještě dva dva, dvě otázky na pana ministra Orlando. Evropský eh, úřad veřejného žalobce. E, v této sněmovně se mnoho rokovalo o tom, zda by to byl někdo, kdo bude komplexně odpovídat na všechny za všechny trestné činy, anebo pouze za tu trestnou činnost, která se týká finančních zájmů EU. Já konkrétně jsem byla pro toto omezení, protože zatím si nedokážeme vůbec představit, v jakém právním rámci by měl tento veřejný žalobce působit. Zejména v okamžiku, okamžiku, kdy se to týká mnohých eh, členských států. Otázka se skýtá, před jakým typem soudu eh, by se mělo konat líčení, jaké sankce by přicházely v úvahu, ehm, jak by se eh, přistupovalo vůbec k například k právům obviněného, případně obžalovaného. Myslím, že by se to nejdříve mělo nějakým způsobem zkusit na e, omezenějším poli, abych se odbouralo to, co nebude fungovat, co se neosvědčí. A v té souvislosti otázka o ochranu údajů, na ochranu údajů. Právě EPPO o souvisí s eh, směrnicí o ochraně údajů, protože tam jde o předávání eh, materiálu, dokumentace mezi justicí, policií, jak se bude zaručovat při předávání údajů v tom řetězci, ehm, že důvěra bude zachována a že základní práva obviněných, eh, obětí a všech zúčastněných bude zachována. A poslední moje záležitost, procesní práva práva. I tam nezávisle na otázce týkající se eh, veřejného žalobce, evropského tedy, je schopné italské předsednictví zajistit, že eh, peníze budou proudit nikoli pouze do eh, lepší ostraje hranic, ale i do eh, kvali- zkvalitnění procesních práv. O tom se zde neustále hovoří. Na to se zdá nikdy nezbývají prostředky. A taková podotázka. Troufáte si dát nám nějakou lhůtu časovou? Bude to ještě letos ten balíček, se kterým předstoupí právě italské předsednictví? Okay, thanks, Brigitte. Děkuji. Pan Kirkhope, koordinátor za EKR, ten nám dokáže, v čem spočívá britská stručnost, alespoň doufám. Ano, já zde dokáži e, spíše něco, s čím přichází Spojené království. E, Spojené království je členem Evropské unie a pohovořím i o otázkách, které se týkají bezpečnosti, protože většina evropských občanů celkově opravdu má obavy, stejně jako naši voliči. Mají obavy z toho, zda je zajištěna jejich bezpečnost či případně ne. Takže otázky samotné budou stručné. Nejdříve naváží na předchozí dotaz v určitém smyslu, totiž na mnoha místech přetrvává přetrvávají nepokoje, nestabilní situace, zejména na Středním východě, roste moc skupin a vlivy skupin jako ISIS a to by nám mělo dělat vrázky. Tedy otázka zní, jak se k tomu staví italské předsednictví, jak vypadá otázka výměny um, informací mezi policejními orgány, jak v rámci EU, tak i s policejními jednotkami mimo EU. Bude se s tím zacházet prioritně a rovněž otázka evropských těch cizích bojovníků, těch, kteří se vydávají do zahraničí. Máte tam něco, s čím byste nás mohli blíže e, seznámit? Evropský zatýkací rozkaz. Zdá se, že znovu otevřít tuto záležitost je prioritou. Domníváte se, že by měl probíhat test proporcionality po obou stranách? a zda by nemělo existovat více pojistek, které zajistí um, důvěru veřejnosti. Jedná se o potenciálně velice užitečný nástroj, ale zatím se netěší důvěře. Právo být zapomenut. Mohl by, mohli byste komentovat rozhodnutí Evropského um, soudu? týkající se toho. Jedná se například o odstraňování um, stránek či linku na eh, to, že nějaký závažný tre, zločinec si přeje, aby se jeho informace o jeho činech odstranili, případně politici chtějí, aby se odstránili záležitosti týkající se jejich politického působení. Já si myslím, že ten rozsudek je vágní, eh, nereálný a doufám, že italské předsednictví se k tomu postaví tak, že se jedná o něco, co nelze do důsledku uplatňovat plošně, aniž bychom eh, narušili právo na informaci. A pak nezletili bez doprovodu. Vyjadřete se k tomu, jak to vypadá s případnou směrnicí týkající se toho, k čemu se už postavil Evropský parlament, jsou eh, skvělou právou, zprávou. Já mám zájem o tu problematiku a znepokojuje mě rychle rostoucí počty mladých lidí, často dětí, které jsou vy využívány, případně i zneužívány a rozhodně se s nimi nakládá um, nějakými osobami, které za ně nepřejímají odpovědnost a je to opravdu nehodno Evropské unie. Je to něco, s čím Evropská unie musí urgentně něco dělat. Děkuji Timothy jako další koordinátor za ALDE, paní Wikström. Děkuji. Já začnu tím, že poděkuji pánům ministrům, že se mezi nás dostavili. Já se soustředím na problematiku migrace, o němž hovořil pan, o níž hovořil pan Alfano. Ano, tragédie v Lampeduze z října loňského roku, když šest, 366 migrantů přišlo židov, ale téměř denně dochází ke tragédiím, téměř každý týden italští občané zachraňují e, tyto lidi. A já chci využít této příležitosti k tomu, že poděkuji za tuto snahu Itál- Itálie zachránit e, potenciální migranty. Hovoříme o prosazování lepší kontroly hranic. Něco, co mi však scházelo ve, vašich, eh, ve vašem proslovu, je poznámka, že každý um, utečenec, uprchlík je vlastně ilegální, protože není jednotná úprava statusu takovéto osoby, která by se týkala všech eh, členských států. Takže otázka chcete udělat něco s tím, pokud vůbec něco, připravujete něco, s čím byste chtěli vystoupit, abyste uspořádali um, ten systém tak, aby existovaly legální, bezpečné způsoby, jak může někdo eh, prchat ze své vlasti, v níž panují nepokoje a eh, za dodržení ženevské úmluvy eh, projít nějakým procesem, máte v úmyslu k něčemu přistoupit, pokud ne, tak chci rovněž tuto informaci. Děkuji, Silvia. Další koordinátor za GUE, Cornelia Ernst, prosím. Děkuji, Claude. Mám tři otázky. Takže první se týká obou ministrů. My jsme teď pět let měli takzvaný štokholmský program pro justici a vnitro. Zabývali jsme se tímto programem, různá opatření byla přijata a moje otázka na oba ministry je následující. Jste pro zodpovědné vyhodnocení tohoto programu, anebo chcete na to navěsit další opatření, eh, která by se konala teď v dvou a půl letem období. Takže dojde k vyhodnocení celého tohoto programu nebo nikoliv. A druhá otázka, ochrana dat. To je otázka na pana Orlanda. Já jsem trošku iritovaná. Eh, vy jste na jedné straně hovořil o maximální ochraně těchto dat a na druhé straně jste říkal, že je nutné navýšit efektivitu ale k balíčku ohledně ochrany dat jste vlastně nic neřekl, nic, čím bychom mohli začít. Začněme tou směrnicí, to je to neoblíbené dítě v rámci rady. Jak Jak je váš přístup k této směrnici? To se například týká Europolu a i dalších otázek v tom uším slova smyslu. Jak je nastavena rada? Bude se vůbec s tím zabývat? A druhý bod ochrany dat, to se týká nařízení. Já bych chtěla ukázat na to, že u ochrany dat se nejedná jenom o to, aby se zajistila výměna eh, dat, ale jedná se také o soukromé osoby, nejenom o trestnou činnost, o eh, výměnu osobních dat u osob, které chtějí být chráněny. Eh, chtěla bych znát vaše stanovisko k této otázce. Co by se mělo udělat v následujících měsících v otázce tohoto nařízení? A další věc. Vy jste řekl, že vám jde zvláště o to, abyste mm, doplnil a zlepšil spolupráci s třetími státy. Co tím myslíte konkrétně? E, tady máme velké problémy právě s třetími státy. E, jak budete mít, jaký přístup budete mít k jurikátu e, ohledně archivování dat? Bude tady nějaká iniciativa? A poslední bod se týká kontroly hranic a migrace. Víte, že se hovoří o nelegálním přistěhovalectví, o obchodování s lidmi, o tom se píše a hovoří. A moje otázka je zásadní. Podniknete něco pro to, abyste posílili práva žadatelů o azyl? Nebo bude vůbec něco podniknuto v této oblasti? O těch ostatních věcech jsme slyšeli mnohé. Eurosur, Eurojust, Frontex, ale já bych chtěla vědět, do jaké míry se zlepší práva žadatelů o azyl. Pan Juncker požadoval zlepšení azylového práva. Udělá se něco v tomto smyslu v rámci tohoto půl roku vašeho období? Budete mít nějaké iniciativy ohledně této věci? A poslední otázka, ta je zřejmá. Včera předevčírem opět jsme zaznamenali mrtvé emigranty v Středomoří. Co uděláte pro to, aby neumírali tito lidé? To je věc, která samozřejmě nás nenechává chladnými také v minulých letech. Takže chtěla bych vědět, zda máte nějaké iniciativy v tomto smyslu. Děkuji. Teďka vystoupí koordinátor či zástupce zelených. Prosím, děkuji. Já se chci obrátit na pana Alfana a zeptám se rovněž na eh, migraci. Eh, v odkazu na váš program se chci zeptat, eh, vy chcete rozšířit spolupráce s třetími zeměmi v otázce migrace. Které země konkrétně máte na mysli? Dále navážu na to, co říkali liberálové, sociální demokraté a GUE, tedy možnost eh, vstoupit jakožto migrant legálně do Evropské unie. O tom není ve vašem programu ani slovo a já se domnívám, že to je skutečně skandál, že uprchlíci musí eh, svěřit svůj život eh, převaděčům ve snaze získat azyl. Mohou to být eh, zcela evidentní uprchlíci ze Sýrie a nemá smysl posílat proti ním Frontex. Co tedy chcete udělat v oblasti legálního eh, přístupu uprchlíků do Evropské unie. A jakožto rada se chci zeptat, jakým způsobem chcete oslovit své kolegy v radě, pokud jde o přesedlování uprchlíků. Chcete eh, zorganizovat eh, donorskou konferenci pro uprchlíky, konkrétně zejména syrské uprchlíky. To by mě zajímalo, zda máte něco podobného eh, v plánu. A Zároveň chci ocenit úsilí Itálie v rámci operace Mare Nostrum, což vítáme a Evropský parlament vždy žádal více solidarity mezi členskými státy i v otázce migrace. Nicméně to neznamená, že máme pocit, že vše již bylo uděláno v oblasti migrace. Je potřeba zaměřit se především na legální přístup Děkuji. Právě programu přesidlování se věnovala nedávná rada ministrů vnitra a spravedlnosti. Nyní Lola Ferálo, FTD. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Jedna na ministra Orlanda. Před několika málo dny jsme si připomněli eh, výročí eh, rozsáhlé eh, tragédie z Barceliny a já se soudce Barcelínyho a já se chci eh, zeptat tedy na následující. Domnívám se, že je třeba zajistit, aby se podobné případy ekonomické kriminality nešířily, aby se neinfiltrovaly eh, hospodářská kriminalita, aby neinfiltrovala státní zprávu, justici a tak dále. A já se chci zeptat, zda pro italské předsednictví je skutečně Evropský úřad veřejného žalobce EPO prioritou a tudíž se ptám, myslíte, že bychom měli také zesílit naše úsilí eh, bojovat s mafií po celé Evropě? Ehm, za posledního Evropského parlamentu tady existoval eh, dočasný vyšetřovací výbor, eh, který se věnoval této problematice a já se chci zeptat na roli italského předsednictví. Jakým způsobem hm, chcete zajistit harmonizaci trestních řádů napříč Evropou, pokud jde o osoby, které eh, se zapojily do mafie a hm, zda sjednotíme také otázku zabavování a konfiskace výnosů z trestné činnosti. A otázka k migraci na pana Alfano, Alfana. Operace Mare Nostrum v tuto chvíli probíhá, ale eh, zdá se, že brzy přebere plnou pravomoc Frontex. To je malá organizace, která nemá prostředky a možnosti k tomu, aby Mare Nostrum plně eh, nahradila a proto si myslím, že eh, by Mare Nostrum bylo vlastně v ohrožení, nebo vy se domníváte, že už tato operace není potřeba. Možná by bylo dobré zvážit zapojení OSN v oblasti Středozemního moře. Dále si myslím, eh, nebo se chci zeptat, zda si myslíte, že opatření přijatá Frontexem jsou v pořádku v případě zatýkání osob, kteří prchají z ozbrojených konfliktů konfliktu a snaží se zachránit život. Na Lampeduze došlo k další katastrofě, zemřelo na 30 lidí, eh, kteří se ocitli ve zcela nelidských podmínkách. Převaděči bohužel fungují každý den a na jižní hranici Evropské unie je skutečně mimořádná situace. Myslím si, že třeba zapojit mezinárodní společenství. Itálie je pod eh, obrovským migračním tlakem a proto se ptám na plán italského předsednictví, pokud jde o zajištění větší spolupráce a solidarity při řízení migračních toků a jejich převedení například směrem do severní Evropy, pokud jde o uprchlíky a řadatelé o azyl. A da, dále se chci zeptat, zda máte pocit, eh, že není eh, potřeba zarazit eh, dodávky zbraní do zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty, což následně vede k uprchlickým vlnám. Pan předseda, děkuji. Tím bych ukončil první kolo. To je dobrá zpráva. Ehm, špatná zpráva je, že v dalším kole máme přihlášeno 23 řečníků to uvádím hned na začátek jako takové varování. A teď chci předat slovo našim ministrům a poprosím je také o, mm, pokud to jde, přeci jenom o stručnost, abychom dali prostor ještě pro další dotazy. Nejprve pan ministro Alfano. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve k imigraci. tomu, co říkala paní Holmajer, já eh, s vámi souhlasím v tom, že Tady není jenom eh, jižní hranice eh, ve středomoří, jsou tady další hranice, vnější hranice Evropské unie, včetně východní hranice a já jsem to chtěl eh, zdůraznit. Sami jsme si velice dobře vědomi toho, že když se podíváme na hranice Evropské unie, tak to znamená, že také uvažujeme do budoucna, o budoucnosti Evropské unie, což znamená, že když řešíme mimořádné naléhavé situace dnes, tak je řešíme především ve středozemním moři, ale je možné, že se objeví brzy i na jiných částech vnější hranice, což byl ten případ v minulosti, kdy se eh, do Evropy dostávali eh, uprchlíci z východní Evropy. A z tohoto důvodu si myslím, že potřebujeme eh, strategii krátkodobou, ale také střednědobou a dlouhodobou. Je třeba eh, jednat v Africe, přímo na našich hranicích a také v rámci Evropské unie, v rámci předsednictví. Měli bychom se řídit eh, závěry rady. To je v podstatě naše strategie v kostce. A vy jste se správně ptala na imigraci, azyl a hranice. Říkala jste, že tyto věci jsou provázané. Ano, je třeba řešit nelegální migraci a řídit legální migraci. A je potřeba podporovat závěry eh, rady, které se týkají například studentů, výzkumných pracovníků a tak podobně. Chceme, aby evropský kontinent byl atraktivnější pro tyto migranty. Všechno toto jsou tedy záležitosti, které se musí řídit zásadou solidarity, eh, spravedlivého sdílení břemenem a štědrosti. To je v článku 80 eh, smlouvy. To jsou také základní principy, které musíme uplatňovat při své práci. Aby to bylo možné, eh, je potřeba nabídnout mezinárodní ochranu, což vyžaduje určitou politickou vůli Evropské unie. Mimo jiné v oblasti eh, azylu. A tady opět jde eh, ruku v ruce odpovědnost a solidarita. Znamená to, že Společný evropský systém eh, azylu bude uhelným kamenem našeho přístupu. Chceme posílit práci EASO. To bude mít zcela zásadní význam, pokud chceme dosáhnout našeho cíle. Je velice důležité, abychom zblížili postupy platné v jednotlivých zemích. Je velice důležité také zajistit, aby skuteční uprchlíci vždy eh, měli možnost řešit svou situaci na základě stejných pravidel a postupů v celé Evropské unii Dále je potřeba začít jednat eh, v Africe a řešit nelegální imigraci a nabídnout určitá mm, řešení prostřednictvím spolupráce nejenom se s transitními zeměmi, ale také se zeměmi původu. Protože když se podíváte například na Líbii, tak to je země v tuto chvíli velice nestabilní a je velice obtížné s ní vyjednávat. Nicméně Libie je rovněž zemí, kde jsou stovky tisíc lidí, kteří eh, se tam schromažďují z různých koutů Afriky, z různých ehm, zemí původu a s těmito zeměmi bychom měli začít více spolupracovat, koordinovat eh, naše úsilí, navázat s nimi dobré vztahy, je dobré tedy zaměřit se na vztahy mm, a spolupráce mezi ministry zahraničních věcí a ministry vnitra. Tady navazuje na to, co říkala Rada, že je potřeba eh, zajistit uplatňování zásady více za více, to znamená dávat více těm, kteří více dělají. A mm, to znamená, že přístup, který musíme přijmout, je přístup komplexní, holistický k azylu a imigraci. Musíme uh, rozšířit stávající eh, programy regionální ochrany v oblastech, eh, odkud eh, imigranti pocházejí. Je potřeba zajistit úzkou spolupráci také s vysokým představitelem OSN pro lidská práva a myslím si, že musíme také navýšit zdroje, které dáváme k dispozici pro přesidlování v mezinárodním kontextu. Za současné eh, situace eh, totiž vidíme, že probíhá, dále pokračuje syrská eh, tragédie. Důležitá další věc je policejní spolupráce, která je nedílnou součástí boje s obchodováním s lidmi. Řada z vás se ptala na různé věci, které ovšem žádají jedno, a to jednotný přístup všech členských států. Členské státy mm, často jenom obtížně hledají jednotný přístup v různých oblastech. My se budeme ovšem snažit maximálně pracovat v rámci CEPOLu, Europolu a dalších agentur a nebudeme zapomínat na mm, strategickou roli, kterou sehrávají v praxi, v operativě. Konkrétně se zmíním o jedné z nich, o Frontexu, neboť jste se o této agentuře často zmiňovali, co od ní očekáváme, jak dále chceme s touto agenturou pracovat. Otázka vnějších hranic bude nadále Eh, zásadní pro budoucnost Evropské unie. To znamená, že agentury, které odpovídají za provádění našeho programu a cílů, nemohou být eh, malé agentury s malými rozpočty. Je třeba udělat správnou politickou volbu a tady se bude zapojovat samozřejmě také parlament, protože bude schvalovat rozpočet. Je potřeba posílit nástroje, které Unie má pro naplnění svých cílů a Frontex je jedním z těchto nástrojů. Další záležitost. Paní Zipel a další se ptali na imigraci, co bychom eh, měli podniknout, co máme v plánu. Eh, mohu říci, že hodláme implementovat vše, eh, na čem již pracovali minulá předsednictví. Paní Wikström o tom asi velice dobře ví, protože je spravodajkou takže jistě informována o situaci a možnostech pro studenty a výzkumné pracovníky. Chceme zajistit, aby Evropa byla atraktivním místem, přitahovala eh, kvalitní pracovníky, nabízela studijní a mm, výzkumné možnosti. Teď eh, konkrétně k terorismu. Zde jsme si plně vědomi toho, že se jedná o nesmírně citlivou záležitost. Je tady otázka těch zahraničních bojovníků, osamělých vlků a tak dále. Všechno to jsou záležitosti, které mm, podkopávají bezpečnost evropských občanů. Proto je velice důležité, abychom naše programy posílili. A teď nemám na mysli jenom policejní spolupráci, ale rovněž Například eh, otázku jmené evidence eh, cestujících, ochrana hranic, eh, transatlantické partnerství, vše to, co může zlepšit otázku mobility a bezpečnosti. My víme, že Toto vše musíme vnímat eh, v souvislosti s ochranou údajů, ale Evropská unie, která investuje do svých hranic, by neměla pouze posilovat ty eh, dříve zmíněné agentury, musí eh, učinit také správné, správná rozhodnutí o své legislativě, aby nabídla také větší bezpečnost svým občanům. Vážený pane předsedo, vy mi naznačujete, Eh, ačkoliv možná poslanci to nevidí, že bych měl ukončit své vystoupení, zestručnit ho, eh, takže to učiním. Pokud jde o humanitární záležitosti, tak tady je ta otázka ne, mladistvích. mladistvých. Nemůžeme eh, to vyřešit celkově, je třeba to vnímat jako humanitární problém. Něco jiného je, když řešíte případ 17-letého mladistvého nebo eh, malého dítěte. Někdy jsou to děti, které eh, přijíždějí do Evropy eh, za rodiči, kteří zde již jsou a tak podobně. Já si myslím, že se ukáže, nakolik jsme civilizovaní právě na našem přístupu k nedoprovázeným dětem a k otázce sjednocení rodiny. Děkuji, pane eh, ministře. Chápu, že nebylo jednoduché odpovědět na dotazy stručně, ale čeká tady ještě dalších 23 kolegů poslanců, kteří by se přáli zapojit do diskuze a končíme o půl jedné. Takže teď eh, ještě budete mít možnost jednou eh, vystoupit eh, po eh, dalším kole příspěvku a teď tedy předávám slovo panu Orlandovi, aby se mohl také stručně vyjádřit. Mi rezervo allora di, di... Ano, děkuji. Já se tedy omezím na pouze několik odpovědí u těch otázek, které jsem pochopil směřovaly mě. Evropský veřejný žalobce, a v kontextu Eurojustu a financování. To bude spadat do kompetencí komise. Jako Ono totiž vyjednávání stále ještě probíhá o kompetencích a pravomocích Evropského veřejného žalobce a my budeme pečlivě naslouchat komisi o těch dětí a mladistvých, tam musím říci, že je pravda, že je to velice tvrdý oříšek. A co se týče institucionálního přístupu, tam musíme ten projekt vybavit explicitně i implicitně, musíme jej konkretizovat a jedná se o takový solidní výchozí bod spíš pro toho veřejného žalobce spíše než jeho financování. Samotná architektura, struktura tohoto úřadu ještě není dostatečně vyzrála. A nyní judikát eh, o uchovávání dat. Tam rada vyčkává legislativního návrhu komise. I zde nám komise sdělila, že chce potvrdit rovněž i koncept evropského identifikátoru. A v reakci na paní poslankyni Sipel. Tam východisko může spočívat pouze v tom, že se opravdu soustředí ten evropský veřejný žalobce na eh, podvody proti EU a v tom se mm, simultánně bude přitom vyvíjet ještě tvár, obrys toho úřadu jako takového. Tak to vypadala původní koncepce a tam bychom rovněž díky tomu, že budeme mít to období další mohli dospět k nějaké vzájemně dohodě mezi členskými státy. Už tedy nyní vycházíme z toho omezenějšího konceptu pravomocí Evropského veřejného žalobce a nebylo by na místě se jej zbavovat. V opačném případě by opravdu eh, byly samotné pravomoci veřejného, evropského veřejného žalobce jako takové v ohrožení. Rovněž s vývojem prací na této složce jsem přesvědčen, že se nevyhyneme tomu, že budeme konkretizovat a posilovat jak pravomoci veřejného žalobce evropského, tak i procesní záruky, jak se bylo správně podotknuto. A právo být zapomenut to je zcela zásadní záležitost, jak to v praxi má vypadat u té směrnice. Vyhledavač. U vyhledavače je pravda, že to není ještě dost konkrétní. Rada se bude touto záležitostí zabývat. Musíme ještě dále podrobně analyzovat ten judikát a nemohu zde skrývat, že i na neformální radě se ukázalo, že vnímání eh, tohoto rozhodnutí Evropského soudu je opravdu velice odlišné v různých evropských zemích. Eh, proto trochu potrvá a budeme se ale tomu věnovat, než dospějeme k nějakému společnému postoji. Otázka týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Tam ten Evropský zatýkací rozkaz se prokázal jako užitečný nástroj. Nyní jde o to postarat se o opravdu efektivní prosazování a uplatňování v praxi a zároveň s tím, že budeme respektovat základní práva dotčených osob. Ochrana údajů. Paní Ernst Paní Ernst nakousla záležitost, ale já doufám, že ji nerozlobím. Totiž hovořila jste o případných lhůtách. Ehm, zda to bude směrnice nebo nařízení. Ano, je tady mnoho pádných důvodů pro nařízení a já vím, že parlament by byl za koncepcí eh, lepší harmonizace a toho lze dosáhnout právě prostřednictvím nařízení. A v Miláně na neformálním zasedání se rovněž ukázalo, že velká většina členských států podporuje tento přístup. Je to důležité, protože předpisový rámec o ochraně údajů opravdu by měl být vykládán i uplatňován jednotným způsobem. A nezapomínejme ani na to, že směrnice i u těch předchozích předsednictví byl prioritní a my budeme pokračovat. Pokud se opravdu vypracuje nařízení, vše bude fungovat lépe. A rovněž zvažme ale na druhé straně, že eh, u nařízení je třeba vykonat více práce, pokud chceme být zejména stižádostiví a vlastně se to bude týkat všech občanů EU. A další věc. Musíme respektovat obecný předpisový rámec, než přejdeme ke konkretizaci při spolupráci justice a policejních orgánů. Je to logická záležitost, že se tím musíme zabývat, ale musíme vstovat postupně. A nyní eh, některé členské státy už hovořily o problémech ohledně různých politických scénářů. Eh, Tady zároveň však podotýkám, že zatím na radě neproběhla diskuse, která by nasvědčovala tomu, že chceme ukončit práci na e, směrnici. Přece jen je zde snaha dospět až do, ke zdárnému konci. Pokud eh, někdo tvrdí, že už se tou směrnici nebudeme zabývat, eh, že je toto zapomenuté dítko, tak to není pravda. To je spíš otázka subjektivního výkladu. A ještě otázka k tomu veřejnému žalobci. Ve smlouvách je zakotveno, že nejdříve musí být o pravomo, mm, se musí jednat o pravomoci v oblasti finančních zájmů EU a pouze v dalším stádiu se případně rozšíří ty pravomoci na celou oblast trestné činnosti a tam mohu říci, že doufám, že se opravdu podaří dosáhnout shody a i dobré, dobrých vztahů s parlamentem. Takže to by byla odpověď paní Ferrara. Nebylo by opravdu reálné čekat, že vznikne úřad veřejného žalobce, který by opravdu se už začal od samého počátku zabývat, zabývat organizovanou zločinností. Potřebujeme začít, nějak začít, začít konkrétně a v omezené míře a pokud se podaří dosáhnout těch cílů, tak i to bude úspěch. Jedná se nejdříve o homogenizaci předpisů, v oblasti právě zabavování výnosů z trestné činnosti a tam se můžeme řídit doporučeními vašeho podvýboru Krim. To nám určitě přispěje, to nám pomůže v naší snaze je dobré posílit už stávající silné instituce, než abychom se snažili přetěžovat eh, nové instituce, které jsou teprve v tom stádiu zrodu. A nyní vyjednávání eh, se Spojenými státy. Komise bude mít 1. 2. září další kolečko vyjednávání a z těch informací, které máme k dispozici, se zdá, že bude text k dispozici a pak můžeme zkoumat, zda je možné vyhodnotit dosavadní výsledky jako pozitivní. Zdá se, že i v Spojené státy už uznávají, že i v jejich právním systému musí být systém pro právní pomoc evropským občanům v případě porušení předpisů v oblasti ochrany dat. Děkuji. Máme nyní už pouze omezený čas. Avšak pokud se každý bude držet řečnického omezení jedna jednu minutu, vše se podaří pokud eh, opravdu každý tazatel, každý řečník nebude hovořit déle než minutku, tak to zvládneme. Vidíme, že ministři odpovídají velice pozorně, takže pan Diaz Demera jako první. Já opravdu si vezmu do ruky toto kladívko a budu jim klepat. A je na vás, zda chcete být vůči kolegům dostačujícím způsobem přátelští, pokud chcete být okamžitě neoblíbení, tak mě tady propuste. Eh, třeba. To už je na vás, ale já začnu úžasným způsobem klepat po minutě a ono se zdá, i za tu minutu se dá hodně stihnout. Gracias. Děkuji vám. Já se chci zeptat k Europoru a parlamentní kontrole. Pro nás to je nepřekročitelná hranice. A já nemluvím jenom eh, za sebe, ale podpořila mě celá řada desítky eh, kolegů a my si nepřejeme parlamentní kontrolu, kterou předkládá Evropská komise ani italské eh, předsednictví. Chceme mít správní radu, kde bude zástupce 28 členských, zástupce 28 členských států posuzovat rozhodnutí. Pokud jde o imigraci, samozřejmě, že se nepřejeme nelegální imigraci, tu je třeba trestat a sankcionovat. Za třetí, proto abychom dokázali ochránit svobodu eh, tranzitu, je třeba chránit vnější hranice pozemní, námořní, i vzdušné a říční. A tady se chci zeptat, pane Orlando, je rada jednotná, pokud jde o úřad EPO, eh, e a nebo je tady pořád ještě těch 11 států proti, jak to bylo za řečké, řeckého předsednictví. Výborně, takto by to mělo při, pře, pokračovat. Paní Gium. No, se pokusím také hovořit tak rychle a navazuji na to, co tady bylo řečeno během zasedání koordinátorů. My bychom chtěli ještě určité uh, upřesnění ohledně globálního přístupu k migraci. Eh, jaký byl význam eh, té minulé rady? Bylo tam málo konkrétních opatření, takže to nenaplňuje úplně očekávání, které máme. A jakým způsobem se budete snažit eh, pracovat jiným způsobem eh, ohledně migrace, která by byla prospektivní, tato politika, a efektivnější a jaká opatření eh, jsou uvažována z hlediska členských států? Tedy jakým způsobem byste uchopili migrační otázku celistvěji? Eh, pokud hovoříte o přitažlivosti Evropské unie, znamená to, že máme eh, se omezovat na legální migraci, která se zaměřuje na vysoce kvalifikovanou práci? Myslím si, že to neodpovídá eh, těm problémům, které máme z hlediska ilegální migrace a jakým způsobem řešit solidaritu v asilové problematice. Vy jste před chvíli hovořil o návrhu italského předsednictví ohledně vzájemného uznávání asilových rozhodnutí v rámci členských států. Eh, ovšem strategické zaměření rady bylo zrušeno. Já bych chtěla vědět, jaké nástroje chcete používat, abyste tedy eh, šli ještě dále z hlediska solidarity a jak konkrétně se chcete eh, postarat o lidi, které jsou vystaveny riziku stroskotání lodí. Děkuji. Já navrhnu také ministrům, pokud je tady nějaká závažná otázka, na kterou nemůžete ne, z časových důvodů teď odpovědět, můžete odpovědět také písemně nebo kontaktovat poslance bilaterálně. Nyní Anna Het, prosím. Sorry, it was mis- o, omlouvám se, paní Intervelt, ale můžeme nejprve dát slovo Aně, pak paní Intervelt. Tak, já tänker ställa fråga. Děkuji. Já se chci zeptat na eh, obchodování s lidmi. Já jsem byla zpravodajkou k této problematice, k této směrnice ve své době a tak mě zajímá, co chcete udělat, eh, abyste bojovali s poptávkou, pokud jde o obchodování s lidmi. Vy jste se zmínili o této věci krátce ve svém programu, ale nemluvili jste konkrétně o potírání poptávky po eh, obchodování s lidmi, která v Evropě narůstá a to proto, že ta poptávka zkrátka existuje ve všech členských státech. Článek 18 směrnice hovoří o významu potírání poptávku a článek 23 hovoří o tom, že členské státy by měly eh, v roce 2015 až 16 kontaktovat parlament a komisi a prokázat, jakým způsobem si vedli při potírání poptávky a případně by došlo tedy k přeskumu, revize, přeskumu této směrnice. Je to tedy velice důležité, aby k tomu došlo a zaráží mě, že se to neobjevuje ve vašem programu. Co tedy chcete udělat pro to, abyste začali potírat poptávku po obchodování s lidmi? Nyní Sofie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, že mě trochu zklamal celý tento postup, kdy někteří kolegové vystupují po 4-5 minut a my se teď máme vtisknout do jedné minutky. Tak přesto jenom stručně, co italské předsednictví chce udělat s tím, aby odblokovalo vyjednávání o směrnici, pardon, o nařízení o transparentnosti. Za druhé, Souhlasí se mnou italské předsednictví, když řeknu, že je skutečně hanebné to, jakým způsobem se snaží rada vyhnout uplatňování eh, soudního rozhodnutí které říká, že členský stát by měl být eh, zaznamenán v zápisu z jednání, pokud se vystoupí. Vy k tomu chcete přistupovat jenom ehm, dobrovolně? Jste tedy státem, který skutečně dbá na transparentnost? Já vedu pětiletý soudní spor rozpor eh, ohledně přístupu k dokumentům a tak mě zajímá, kdy rada zareaguje na můj žádost, kterou jsem podala před dlouhou dobou. A, na pos- a v poslední řadě řada z nás se tady ptala na směrnici o uchovávání údajů a já jsem doposavat neslyšela odpověď. Nemyslíte si, že je hanebné, že nebyly zrušeny národní zákony a že v některých členských státech přijímají nouzovou legislativu v běžných mírových dobách? Děkuji nyní Ana Gomeš. Vážení ministři, jsem velice ráda, že jste se rozhodli eh, zasílit spolupráci s ministry zahraničních věcí, protože ta spolupráce je nutná. Příkladem je Libie. Není to nestabilní stát, je to úplně zhroucený stát, ale také proto, že nezasáhla Evropská unie tak, jak měla. Je tady, myslím, jasná eh, odpovědnost eh, především v oblasti prevence, takže já doufám, že se na příštích zasedání budete také věnovat tomu, jak eh, promrháváte prostředky na námořnictvo, které mohly být použity mnohem lépe v oblasti Středozemního moře. Další věc, usnadňování zákonné migrace, to s tím souvisí. Ale já se chci zeptat na revizi legislativy směrnice, která se věnuje praní špinavých peněz. Zajímá mě váš postoj a chci se zeptat, zda budete bojovat za to, aby se veřejné rejstříky majitelů firm ocitly eh, nebo respektive byly zveřejněny, abychom mohli skutečně účinně bojovat proti korupci, daňovým únikům a podvodům, abychom vymítili tento druh trestné činnosti z našeho hospodářství. Děkuji. Nyní Cecil, prosím. E, Děkuji. Děkuji oběma ministrům za jejich vystoupení. Mám na vás tři otázky, ale nijak podrobně za prvé, chci se zeptat, jak Itálie, jakožto předsednická země Evropské unie, chce podporovat a s pomocí jakých nástrojů chce podporovat eh, zlepšení boje s eh, praním špinavých peněz, jak chcete řešit infiltraci trestné činnosti do státní zprávy a jak chcete řešit migraci. Dále se chce zeptat, zda chcete něco udělat s trestnými činy nenávisti. Pan Alfano chce bojovat s rasismem, ale já se ptám, zda toto bude prioritou, tedy zda trestné činy nenávisti budou prioritou. A co evropské občanství? Budete se soustředit i na tuto oblast máme určitá společná kritéria pro občanství. Navíc Itálie eh, bude, bude Itálie vydávat eh, dokumenty dět, dětem, jejichž rodiče nemají řádné dokumenty totožnosti. Děkuji. Já chci nejprve popřát hodně štěstí italskému eh, předsednictví a děkuji za tuto možnost eh, vést tady diskuzi, což jsem měl i dříve jako předseda tohoto výboru. Nejprve otázka ohledně toho, co řekl pan Alfano, trestný čin z nenávisti. To je jasný příklad uh, toho, jak funguje evropské trestní právo, má svůj Jde o to, že tento trestný čin má nadnárodní eh, přesah a útočí na naše základní eh, hodnoty. Co tedy hodláte udělat eh, v této oblasti, jak to vypadá s novou legislativou ohledně trestné činnosti z nenávisti? Dále se chci zeptat na reálný výhled na odblokování dvou velice zásadních věcí v oblasti spravedlnosti a vnitra, kde komise a parlament dospěly ke schodě, nicméně rada stojí proti. proti. Je to ochrana údajů. Tady se chci zeptat, zda reálně vidíte nějaký pokrok během vašeho předsednictví. A druhá věc, to je Evropský eh, úřad veřejného žalobce. Tady já jsem zpravodajem eh, tedy jsem zpravodajem pro ochranu údajů a tímto nabízím spolupráci v rámci trialogu, protože si myslím, že je potřeba co nejefektivněji zajistit, aby tato legislativní složka eh, byla řešena a prioritně také s problematikou Evropského úřadu veřejného žalobce. Děkuji. Pane předseda, děkuji. Juane, nyní Jean Lambert. Thank you, President. Děkuji. Já mám otázku ve vztahu k tomu, co jste popsali jako práva evropských občanů. Mezi něž patří právo na rovné zacházení a nediskriminaci. Mohli byste lépe upřesnit, jak se stavíte už ke stávající například legislativě, jak je prosazována, například rovné zacházení na základě rasy a původu, jak to zapadá do strategie vůči Romům a zda to bude ještě rozšířeno. V současné době máme eh, směrnici, která zapadá prachem, někde leží odložená v šuplíku. Co se v ní bude dít? Parlamentní zpravodajové by rádi radě pomohli vstoupili by do diskuse, bude-li to nutné. Jedná se o nesmírně zá, důležité záležitosti, které by se měly hýbat ku předu. Děkuji a jako další paní Miriam Tali. Grazie sul President. Um, fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament lill-Ministru. Děkuji. Já mám konkrétní otázku na pana Alfano Jedná se o Mare Nostrum. Víme, že jsou díky tomu této operaci zachraňovány stovky životů. Já vidím, i na Maltě jsme všichni svědky rozsahu této operace. Je to obrovská věc, ale slyšeli jsme, že si Itálie přeje lépe zapojit zbytek Evropy. A moje otázka je, co Itálie konkrétně čeká čeká, že Unie převezme odpovědnost za Mare Nostrum, anebo jde spíše o finanční pomoc z pohledu toho, že e, Itálie na to doplácí 9 miliony eur měsíčně. Jak tedy to má do budoucna vypadat a jak si představuje lepší zapojení zbytku Evropy konkrétně? Jako další paní Piri. Děkuji. Eh, slyšeli jsme, že eh, bojovníci v rámci džihadu eh, se vydali do Iráku, do Sýrie a pak přijeli zpátky do Evropy. Chce tím italské předsednictví bojovat, můžou evropští občané e, počítat s tím, že například výzvědné služby e, budou účinně spolupracovat, aby e, byli schopni identifikovat tyto džihadisty a jak můžeme posílit i prevenci na unijní úrovni proti těmto bojovníkům v zahraničí. Děkuji. Jako další paní. Thank you, chair. Děkuji. Často se zde už hovořilo v souvislosti s krizí ve Středomoří i na půdě tohoto výboru, že chceme snížit míru ilegální migrace tím, že umožníme těm, kteří na to mají nárok, legální migraci. Což ovšem stále ještě neřeší ten základní problém, což Eh, který spočívá v tom, že těm stovkám milionům většinou nekvalifikovaných jedinců není Evropa schopna nabídnout ani pracovní místa, ani nemá prostředky na jejich integraci. Takže nemůžeme zatím i tak ani tvrdit, že by se integrace dařila u těch, kteří zde již jsou. To je nezávisle na tom, zda někdo přicestoval legálně nebo ilegálně do Evropy. Takže stručně řečeno, rád bych věděl, v čem spočívá vaše představa o strategii v této oblasti aniž bychom narušili práva těch, kteří mají nárok na ochranu a zároveň aniž bychom narušili základ fungování naší společnosti zde v Evropě. Děkuji. Jako další pan Paul Sachs. Vielen Dank. Ich habe... Krát děkuji. Já jsem, mám pět otázek, jsou krátké. Za prvé, jak chceme zabránit masovému sledování? Eh, víte, eh, že eh, byla vypracována zpráva NSA, jestli to bude zohletěno Dále právo na zapomenutí. Já si myslím, že podniky potřebují eh, možnosti prosadit toto právo na zapomenutí, ale zároveň některé věci si udržet. Potom boj proti kriminalitě v rámci internetu. Jakým způsobem se stavíte k judikátu Evropského soudu z hlediska eh, archivování dat do zásoby? Dále se zde hovořilo o náboženském fundamentalismu Eh, testují se hranice našich hodnot a našich svobod, jak se chcete proti tomu bránit. A dále Eurojust a EPO. Já jsem měl dojem, že u Evropské prokuratury potřebujeme určité procesní právo také, pokud se k tomu dostaneme. Děkuji, Axele. Ano, skvěle. Vešel se do minuty. Jako další paní Mussolini. Prezident al ministro Orlando nel suo intervento non... Děkuji, pane předsedo, děkuji také ministrům za jejich příspěvky. Eh, myslím si, že je nutné zde hovořit také o občanské odpovědnosti soudců. Víte, že eh, se vede mm, eh, soud proti Itálii a to může vygenerovat další problémy, může to podkopat důvěru občanů v justici. A navíc je zde ten problém, že děti až do šesti let mohou být společně s matkou uvězněni a to za velmi prekérních podmínek. Pak je tady otázka hranic. To souvisí s bojem proti terorismu. Frontex koná v různých oblastech v Itálii a ve vedení Frontexu jsou také Italové. Takže je nutné nyní eh, zjistit, jakým způsobem bude fungovat Mare Nostrum eh, vedle tedy Frontexu. Dále existuje také systém pro zprávu hranic, to představuje obrovské výdaje, to také je velmi důležitá věc. Dále se zde hovořilo o nedoprovázených nezletilcích, kteří přicházejí do Itálie. Pro mnohé jsou tyto děti pouhým číslem, ale je nutné, aby se tato situace také promyslela. Pan Fontana. Grazie, presidente. Buongiorno ai ministri. Pane předsedo, dobrý den. Zdravím eh, pány ministry. Pane Alvano, co se týče uh, operace Mare Nostrum, cílem bylo ochránit osoby, které utíkají před konflikty, ale také posílit bezpečnost. Vy jste o tom hovořil. A já bych v této souvislosti chtěl položit následující otázku. Osoby, které přicházejí a jejich čím dál více, kteří přicházejí na naše území v těchto dnech, jak je možné identifikovat ty, tyto osoby. Velmi často nemají doklady, existuje nějaký návrh na sofistikovanější postupy. Jak se bude zacházet s těmito osobami, jakmile budou identifikovány? Máte k dispozici statistické údaje týkající se těchto osob, abychom věděli, jaké procentuální zastoupení zde je ohledně osob, které prchají před konfliktem a osob, které eh, jsou nelegálními přistěhovalci. Máte k dispozici tyto statistiky, zpravují je italské úřady. Je znepokojivé, že tyto osoby se mohou volně pohybovat na našem území a v takovém případě bezpečnost v Evropě není zaručena. No. Okay. Next. Nyní vystoupí pan Nať. A pardon, předskočil jsem eh, jiného kolegu. Děkuji eh, na pana Alfána mám otázku, eh, která se týká Schengenu. Kdy, proč ne nyní? Další otázka, základní práva. Když eh, si vezmeme, co se děje ve Slo- na Slovensku, Rumunsku a dalších státech, jakým způsobem můžeme těmto státům pomoci respektovat základní práva svých občanů. Pan předseda, děkuji eh, za stručnost. Není pan Nať. Je tady, není tu nechci dávat úplně najevo svou úlevu, když vidím, že nám trošku se zkracuje seznam řečníků. Pan Nať, eh, ano, děkuji vám. Eh, dvě praktické otázky na pana Alfana. Obě se týkají imigrace. Nejprve pokud jde o situaci na Ukrajině. Já jsem poslancem za Slovensko. Jsme tedy bezprostřední soused Ukrajiny. Stovky tisíc humanitárních migrantů se mohou brzy objevit na evropských hranicích a tak se ptám, zda jsme na to připraveni a zda informujeme tyto eh, potenciální migranty eh, ohledně toho, co na ně v Evropě čeká. Druhá má otázka se týká nelegální hospodářské imigrace. To je obrovský problém je prevence možným lékem na tento problém? zvláště vzhledem k tomu, že to často souvisí s obchodováním s lidmi. Lidem se eh, slibuje eh, v podstatě modré z nebes, eh, ale jsou to sny, které nikdy nebudou naplněny a tak možná prevence, informační kampaně, osvěta v zemích původu, kterou by financovala Evropská unie a realizovaly nevládní organizace, to by možná mohlo pomoci, když budeme vysvětlovat lidem, že nelegální migranti nemohou očekávat Eh, bezplatné bydlení, dobře placená pracovní místa a tak dále, ačkoliv toto je přesně to, co jim slibují překup, převaděči. Já si stále velice dobře vzpomínám na tu dobu, kdy jsme byli za, na druhé straně železné opony a neměli jsme přístup eh, ke svobodným informacím eh, ze západu a ono se to moc neliší dnes v době internetu. Pan Žirek? No. Uh, Mr. Mrs. Gabriel. Paní Gabriel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Alfano, vy jste velmi zdůrazňoval posilování evropské unifikace, sjednocování. Ale myslím si, že to musí souviset také s politikou, která nevytváří dojem, že jsou tady dvě kategorie občanů. Otázka ohledně Bulharska, Rumunska a šenkenský prostor. Kdy tato otázka bude eh, řešena? A dále, výzum z hlediska USA a Kanady. Víte, že máme opět evropské státy, Eh, kde neplatí reciproční eh, princip, na které nám eh, tolik záleží. Ale díky našim kolegům máme nyní možnost, abychom dostali v říjnu kolektivní odpověď. Jak se bude mm, angažovat italské předsednictví? Pane Orlando, jednu otázku ohledně obchodování s lidmi. Jak to bude vypadat ohledně směrnice z dubna 2013? Jak prosazují tuto směrnici členské státy? A dále je velmi důležité, abychom se se zaměřili také na nábor těch obětí prostřednictvím internetu. Děkuji. Děkuji, pan Jurek tady je. Eh, můžete na mě zamávat? Ano, děkuji. Já mám otázku na oba pány ministry, protože 2 miliony Evropanů v loňském roce podepsalo petici, která se jmenovala Jeden z nás a mezi nimi největší skupina byly právě Italové. Itálie je tedy zejména mm, vhodnou zemí, která by se měla chopit této evropské občanské iniciativy. Jinými slovy, toho, aby Evropská unie nefinancovala potraty eh, v těch jiho, zemí na jihu. Ano, vyvážejme solidaritu, práci, investice, nevyvážejme zvyky um, provádění potratu. Komise tuto Evropskou občanskou iniciativu ignorovala, ale zde je šance pro italské předsednictví, které by se mělo postavit na stranu svých vlastních občanů signatářů a podpořit tuto záležitosti, která se týká, nebo je iniciativou nikoli pouze Italů, ale dvou milionů Evropanů. A jako předposlední eh, paní Spinelli. Grazie. Due domande rapide su due... Děkuji, dvě rychlé otázky. Komisař pro imigraci, to bude nový komisař, kterého oznámil Juncker. Jaké pravomoci by měl mít a jaké iniciativy eh, by měl eh, řešit, jakým iniciativám by se měl věnovat eh, Za druhé, vytvoření chráněných humanitárních koridorů. Uvažujete o tom? A druhá moje otázka se týká pana ministra Orlanda. Chci se zeptat, zase myslíte, že je eh, reálné eh, skutečně začlenit boj s mafií eh, do práce vyšetřovacího výboru Krym, když ten řeší především finanční um, trestnou činnost postihující eh, zájmy eh, Evropské unie, ale myslím si, že s tím mafie už se souvislí. Posledním řečníkem je paní Wimberg. Eh, ano, děkuji vám, pane předsedo. Vy jste říkali, že Evropská unie by měla mít společnou azylovou politiku a tak mě zajímá, jak to chcete zajistit. Bude se rozhodovat o tom, kolik každá země v Evropské unii pojme, je přece na každém národu aby, a státu, aby sám rozhodl, jakým způsobem chce a kolik imigrantů chce přijmout eh, v rámci azylové politiky. Ale ještě se vrátím k tomu, co řekl pan Alfano o tom, že je třeba vynakládat peníze účelně, aby pomohly co nejvíce lidem. S tím souhlasím. Já jsem ze severu Evropy, jsem ze Švédska a my eh, přijímáme 12krát více eh, imigrantů než jiné země v Evropě. Ale nemůžeme takto pokračovat do nekonečna. Myslím si, že každý stát se musí o těchto záležitostech rozhodnout sám. Eh, děkuji. Já doufám, že tlumočníci budou eh, pracovat eh, o něco déle dnes, o několik málo minut eh, déle. Vážení kolegové, nechtěl jsem se dostat do této situace, kdy tady budeme mít 24 řečníků, 24 různých dotazů a teď bude skoro nemožné na ně zareagovat. Někdy to není úplně vlastně nejhorší situace, kdybych to měl říct eh, upřímně, zareagovat na jednu, v jedné minutě na 24 eh, otázek, zvlášť když jsou to otázky kontroverzní. Uh, Každopádně by asi bylo lepší, kdybych tomu přistoupil jinak. Měl jsem předpokládat, že tady máme aktivní předsednictví, aktivní poslance a že tyto záležitosti jsou, záležitosti jsou zásadního významu a budou vás všechny zajímat. Já příště prodiskutuji, pro příště prodiskutuji s koordinátory nějaký nový způsob vedení takovéto diskuze, abychom zajistili všem dostatek řečnické doby. Samozřejmě, že všichni se chtějí vyjádřit, to je, to je jasné v politickém životě, je to zcela běžné, to je podstata naší práce, eh, vyjadřovat se s politickými prohlášeními, takže to chápu. Ale teď poprosím naše ministry, aby eh, se pokusili zareagovat eh, a pokud nevadí na některé konkrétní dotazy, byste mohli reagovat písemně a teď byste využili té minuty k takovému závěrečnému prohlášení a ještě jednou děkuji um, i tlumočníkům za, za schovývavost. Nejprve tedy pan eh, Alfano. Kdybyste na závěr zareagoval eh, v jedné minutě, podobně jako naši řečníci měli teď eh, na závěr diskuze vlastně jenom jednu minutu. Nebo jeden a půl minutky vám mohu dát. Dobře, děkuji. Nejprve chci všem poděkovat. Skutečně vystoupíme velice stručně, to mohu slíbit. Takže eh, máme tři minuty, dvě minuty. Dobře, tak na dvě minuty. Co se týče těchto posledních otázek, tak ty vlastně hovořili o těch velkých problémech, více, více bezpečnosti a boj proti terorismu. My máme povinnost solidarity, eh, máme eh, povinnost zajistit bezpečnost pro naše občany. Takže strategie může být pouze taková, že se budeme snažit posilovat agentury a zároveň budeme se snažit upevňovat Evropskou unii v tom smyslu, že se stane hráčem na mezinárodní scéně. To je řešení, pokud ostatní selhávají. Co se týče oddělování legálních a nelegálních přistěhovalců, to je eh, samozřejmě otázka, která souvisí s posílením naší vnější zahraniční politiky. To souvisí s bojem proti terorismu. A musíme přijímat důležitá rozhodnutí právě na základě nezbytnosti přesvědčit naše občany, že Evropa je bezpečným místem. Mnoho kolegů zde říkalo, že je nezbytné posílit Eurosur, Europol, eh, také se hovořilo o Cefolu, ale pravdou je, že je zde riziko, že situace zůstane nezměněná a proto je nezbytné stanovit hlavní směry, mít velké ambice a uplatňovat eh, závěry mm, na základě štokholmského štokholmského programu jsme měli za povinnost aktualizovat tyto cíle. Je nutné tedy zajišťovat bezpečnost na jedné straně a spravedlnost na druhé straně. Nesmíme ustupovat národnímu egoismu. Eh, pak se nám nepodaří naplnit roli, která je očekávána od Evropské unie. Evropská architektura je velmi komplikovaná ve světě a tato složitá architektura by mohla selhat, pokud nebudeme schopni zajistit budoucnost. Proto se musíme opírat o povinnosti z hlediska bezpečnosti. E, vidíme, že přistěhovalectví dramaticky stoupá a to má velký dopad na budoucnost. Existuje eh, legální přistěhovalectví u eh, profesně zaměřených eh, přistěhovalců, ale je nutné tedy zde přiznat zásadní význam solidaritě a rozdělení úkolů. To je řešení na ty poslední otázky, které zde zazněly a zde musí tedy působit jak komise, tak parlament. Musím říci, že jsem ochoten se sem vrátit na tento výbor pokaždé, kdy o to požádáte, tak abychom pokročili v projektu Unie. Sulla questione della, dei... Orlando, co se týče ochrany osobních dat, To je politický problém závažného dosahu a je naprosto nutné přistoupit k harmonizaci těch eh, různých eh, právních ustanovení, která existují v členských státech, aniž bychom poškodili eh, systém ochrany, který v těchto státech existuje na ochranu jejich občanů. Co se týče práva na digitální zapomenutí, to byla práce, kterou již realizovalo řecké předsednictví. V každém případě předsednictví nemá v úmyslu eh, revidovat nebo vracet se k tomuto rozhodnutí soudu. Je důležité, aby tato otázka byla propracována během našeho pololetí. My jsme se Eh, touto otázkou zabývali na neformálním zasedání, ale víme, že pokrok, ke kterému došlo, se týká zvláště těch údajů, které jsou v držení veřejné zprávy. Takže podle mého názoru ještě nebyla realizována veškerá nezbytná práce a vyžaduje si to další úsilí. Já jsem vzal na vědomí všechny úvahy, které tady zazněly v těch vystoupeních a e, děkuji vám za tyto příspěvky. V každém případě naše hmm, předsednictví bude řešit ty otázky a pokud e, zde zazněla otázka ohledně jednomyslnosti, Pravdou je, že se budeme snažit o konsensus, který by byl co nejširší. A v tomto smyslu je nutné sladit jednotlivé soudní orgány. Musíme se snažit najít vyváženou situaci a musíme uplatnit princip kolegiality. Ten je základní. a zároveň musíme umožnit zástupcům těch jednotlivých eh, soudních orgánů, aby se mohli vyjadřovat. Ale nesmíme vyprazňovat eh, tyto eh, soudní orgány. Paní Sperely, Vy jste položila otázku ohledně podvodů, které jsou páchány mafií. Je jisté, že tyto záležitosti budou řešeny Evropským úřadem veřejného žalobce. Ale je obtížné najít eh, na úrovni eh, evropského veřejného žalobce najít takové opatření, které by odpovídalo italskému zákonu 416 malé a. V každém případě se nabízí nutnost harmonizace a my doufáme, že se nám podaří pokročit v řešení této problematiky. kolegové, vážení ministři, rád bych závěrem z té Eh, poznamenal, že opravdu budeme mít velikou radost, když se nám bude dařit dále spolupracovat zejména na té strategii od roku 2014 do roku 2019 a doufáme, že italské předsednictví opravdu u těch předmětných směrnic učiní zásadní pokrok právě pro oblast Středomoří. To má obrovskou váhu. Děkujeme, že jste přišli mezi nás. Děkujeme vám za vše, co zde zaznělo. Velice si toho vážíme a děkujeme všem za trpělivost.